stáhnout eh, tuto prezentaci z internetové stránky generálního ředitelství Sanko. Takže na úvod několik eh, věcí musíme oficiálně přijmout návrh pořadu jednání, takže děkuji, tímto je přijat. A pokud vím, tak nemáme žádný zápis, ani nemám žádné sdělení předsedy, kromě těch, která jsem již učinil. Tím tedy můžeme přistoupit k našemu prvnímu bodu na pořadu jednání a Chtěl bych eh, jenom eh, říct několik slov o kontextu, jak eh, se celý tento výzkum vyvíjel, když jsme sledovali vývoj na vnitřním trhu. Tento výbor se zajímá o revizi fungování jednotného trhu a poslanci v tomto výboru měli pocit, že je důležité, abychom pochopili a také kvantifikovali obavy evropských občanů, co se týče přístupu na jednotný trh a abychom také zlepšili naši práci, legislativní práci, protože musíme vycházet z jednotlivých důkazů, informací a musíme zlepšit celou situaci pro naše spotřebitele. Víte, že máme velice důležitou zprávu od Anny Het. To byl vlastně zpráva, která byla přijata loni eh, v březnu, která se zabývala také hodnocení spotřebitelských eh, trhů. Takže spolu s několika kolegy jsme velice eh, rádi, že můžeme přivítat Davida, který nás bude informovat o čtvrtém vydání této hodnotící zprávy. Doufám, že naše diváci mají možnost eh, tuto zprávu také získat a těšíme se na vaše informace. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za tuto možnost prezentovat naši práci. Kopie této zprávy jsou k dispozici v této místnosti a tato hodnotící zpráva byla přeložena do všech jazyků je tedy k dispozici na naší webové stránce ve všech oficiálních jazycích. Takže můžeme se dostat hned k prvnímu diapozitivu. Jen bych chtěl připomenout, proč musíme sledovat fungování rodného trhu z hlediska našich spotřebitelů, proč se musíme zaměřit na ekonomické, ale i občanské aspekty. Musíme pamatovat na to, že Eh, výdaje, spotřebitelské výdaje představují 56 evropského HDP. Je tedy důležité, abychom přijímali dobrá rozhodnutí, abychom měli ekonomicky výkonnější trh a aby občané měli nástroje i znalosti, aby pochopili eh, čím dál tím složitější volby, které se jim předkládají. Eh, mohou ocenit inovativní poskytovatele, efektivní poskytovatele a to je moderní ekonomika kterou chceme budovat. Chceme mít vysoce kvalitní, účinnou ekonomiku, dobré poskytovatele služeb a také chceme, aby vznikla spotřebitelská poptávka. Pokud nemůžeme sehrávat takovéto úlohy, tak potom začne trh fungovat špatně. A mám tady citát od nositele Nobelovy ceny, který se dívá na vnitřní trh a který uvádí, že je dost obtížné, pokud například máte velké náklady na vyhledávání určitých věcí, tak to znamená, že na daném trhu existuje monopol, eh, protože nemáte dostatečnou volbu a nemáte dobré ceny. To je důležité, abychom tedy identifikovali nejlepší kvalitu, nejlepší ceny a to snadným způsobem. To je důležité, pokud chceme zajistit, aby hospodářská soutěž fungovala tak, jak má. Další diapozitiv. Také víme, že spotřebitelé, kteří jsou informováni, začnou sami vést inovaci ku předu, což je zásadní pro oživení naší ekonomiku, pro inovace. Ty nejlepší podniky integrují zpětnou vazbu od spotřebitelů, jejich názory a tím vyvíjejí nové produkty. Víme také, že když nemáme silnou důvěru ze strany spotřebitelů eh, v jednotný trh, tak eh, spotřebitelé budou kupovat nové produkty, nové služby, pokud budou mít pocit, že eh, skutečně uplatňujeme veškeré zákony a legislativu v oblasti ochrany spotřebitele. Myslíme si, že ochrana spotřebitele musí být důležitá nejen z hlediska konkurenceschopnosti, inovací, fungování trhu, ale je to důležité také pro samotné občany, pro jejich blaho. Situace může být velice složitá, mohou být zavaleni informacemi, je to nejasné, eh, jsou tam nejrůznější nekalé praktiky, které fungují. Tak pokud máme takový eh, trh, tak to spotřebitelům škodí a tyto spotřebitele ztrácíme. Musíme měřit tyto ztráty a e, podle konzervativních e, odhadů takovéto ztráty představují přibližně 0,3 evropského HDP. O to přicházíme. A to vidíte právě v této hodnotící zprávě. E, každý rok připravujeme dvě hodnotící zprávy s trochu odlišnými cíly. Budu dnes hovořit o čtvrtém vydání říjnové zprávy z loňského roku. Ta se zaměřuje na trhy, které nefungují dobře, které nejsou uspokojivé pro spotřebitele. Budeme mít další hodnocení v příštím měsíci a ta se dívá na dvě, dva aspekty. Jednak na aspekt digitální agendy, na elektronický obchod, jakým způsobem se nám daří naplňovat dané cíle a za druhé se díváme na národní podmínky pro spotřebitele, protože eh, ten dobrý stav v Evropské unii se odvíjí od národních úřadů, které musí vzdělávat, informovat a pokud to nečiní národní úřady, tak trpí eh, jednotný trh, takže prostřednictvím této hrotici zprávy sledujeme, do jaké míry a jak si hlavně vedou jednotlivé členské státy. Dnes máte před sebou hrotící zprávu, která byla vydána v loňském roce v říjnu a poprvé, nikdy jsme to ještě předtím nedělali, jsme udělali takovou uh, uh, ocenění podle výdajů domácností, což je 60 spotřebitelských rozpočtů. Dělali jsme tento průzkum v 27 členských státech a došli jsme eh, k velice jedinečnému průzkumu. Obraceli jsme se eh, na spotřebitele s nedávnou zkušeností nějakého nákupu, to znamená, ptali jsme se na obecné obecné vnímání v 15 členských zemích, ale naopak jsme se ptali na konkrétní eh, věci, čili konkrétně jsme se jich ptali, jak eh, postupovali a jaká byla jejich zkušenost. Eh, tímto způsobem jsme zjišťovali, jak trhy fungují. Žádali jsme je, aby mohli srovnat nabídky, podniky, to, co se jim nabízí. Takže když se vracím k tomu citátu, tak eh, pokud je obtížné srovnat eh, různé tyto produkty a služby, tak asi ten trh dobře nefunguje. Dále jsme zjišťovali, zda spotřebitelé věří eh, v podniky, že skutečně dodržují zákony v oblasti spotřebitelské ochrany. Pokud ne, tak to také bude bránit novým společnostem, aby se dostali na trh a v extrémní situaci to může vést eh, k tomu, že spotřebitelé nebudou prostě konkrétní výrobky na daném trhu nakupovat. Eh, také jsme se zabývali případy eh, nějakých stížností, problémů na těchto trzích a v případě trhu se službami jsme zjišťovali, zda spotřebitelé přicházejí k jinému poskytovateli služby. Pokud je to snadné, tak Opět eh, trh dobře funguje, ale pokud nemohou přejít k jinému poskytovateli služeb, tak je tam problém. Pak jsme se dívali na ceny, do jaké míry tam dochází buď k zbližování, anebo naopak prohlubování a rozdílům v cenách. A pak jsme provedli dvě hloubkové eh, studie trhu, jednak poskytování elektronických služeb a v druhém případě eh, to byl trh s masem. Máme hodnotící zprávu, která ukazuje na problematické oblasti v ekonomické oblasti na vnitřním trhu a pak jsme se podívali na tyto hloubkové tržní studie, kde jsme chtěli zjistit, proč tyto trhy jsou neuspokojivé pro naše spotřebitele a v těchto případech jsme také navrhli doporučení, jak situaci zlepšit. Když se podíváte na toto hodnocení, tak vidíte určitou příčku hodnocení na 50 trzích a zjistili jsme, že máme velký problém, co se týče eh, trhů se službami, především službami v obecném zájmu. Vidíte energetické trhy, telekomunikační trhy, internetové trhy, dopravní trhy. Ty se nacházejí spíše na těch dolních příčkách daného indexu. To je součást ekonomiky, kde nám spotřebitelé říkají, že mají problémy. Co se týče trhu eh, se zbožím, tam ta situace vypadá o něco lépe. Možná jsme odvedli lepší práci eh, ve vztahu k zboží a k dané legislativě ochrany spotřebitele. Teď jenom eh, diapozitiv, kdy jsme se chtěli zaměřit také na ceny. Dívali jsme se na to, kde vnitřní trh poukazuje na velké rozdíly v cenách v rámci vnitřního trhu, ale pochopitelně eh, ceny se mohou lišit z dobrých důvodů, protože můžete mít eh, například eh, místní životní úroveň, která je odlišná od jiného místa v Evropské unii, čili tam jsou potom rozdíly. Zde vidíte nejrůznější E, zboží, jednak jak se cenově liší, ale také e, zda to odpovídá výši příjmu. Když se podíváte na pravou dolní stranu tohoto grafu, například internetové e, účet, bankovní účet, tady jsou velké rozdíly a Eh, neodvíjí se to ale od ekonomických podmínek v jednotlivých eh, členských státech. Takže v některých eh, drahých zemích jsou odlišné ceny od zemí, kde je například nízká životní úroveň. A vidíte, že ty ceny jsou velice odlišné a ty rozdíly nejsou ovšem vysvětleny nebo neodvíjejí se od různých životních nákladů. Čili to nás znepokojuje, protože to poukazuje na problém, že dochází k určité fragmentaci nebo nedochází k eh, skutečnému zbližování těchto otázek na vnitřním trhu. Jak jsem říkal, provedli jsme dvě hloubkové studie, jednak poskytování internetových eh, služeb a druhá oblast byl trh s masem. O co jsme se snažili? Chtěli jsme použít indexy na národní úrovni. Ukázal jsem vám index na eh, evropské úrovni v 15 zemích, ale v tomto hodnocení najdete stejný index v případě každého jednotlivého členského státu. Takže veškerá data eh, musí být eh, stejně použitelná jak na národní úrovni, tak na evropské úrovni. A když se podíváte na svůj stát, tak se můžete podívat na konkrétní zkušenost a vidíte, která země si vede špatně v kterých oblastech. Čili snažili jsme se použít tyto informace, abychom si zaměřili na prosazování ehm, zákonu na národní úrovni. Také jsme hovořili eh, se zástupci eh, sektorů, které si nevedou dobře v Evropské unii. Zjišťovali jsme, zda jsou sami schopni zlepšit fungování jejich sektoru. Stále se snažíme zlepšit informace, které získáváme, jednak z hlediska stížností spotřebitelů. Tady se nám daří činit eh, určitý pokrok. Chceme vytvořit jednotnou databázi, kde budeme mít statistiku pro v případě každého, eh, každé stížnosti. To znamená, že se nám podaří velice dobře hm, a detailně pochopit, kde ty problémy jsou a v čem vězí. A další věc, ještě se nám nedaří plně pochopit, jak ekonomiky fungují z hlediska cen, ale velice úzce spolupracujeme s Eurostatem, s národními statistickými úřady, abychom mohli srovnávat ceny a jak se ceny stanovují a tvoří v rámci celé Evropské unie. Na závěr máme dvě eh, fáze, jednak máme takovéto všeobecné Eh, hodnocení a potom se díváme také do hloubky, detailně zkoumáme trhy, které dobře nefungují. Co se týče poskytování internetových služeb, tam ta studie ještě pokračuje. Udělali jsme i jiné studie, jednak eh, co se týče poplatku za bankovní účty, Vydali jsme informace, kde ukazujeme na velké rozdíly v případě bankovních účtů, dokonce v zemích jako je Belgie a Francie. Eh, nyní se to řeší jak na evropské, tak na národní úrovni. Vedeme dialog s bankovním sektorem, abychom zlepšili transparentnost a průhlednost a srovnatelnost bankovních poplatků. Za druhé, nejhorší trhy jsou v oblasti investic. Tady spotřebitelé mají pocit, že eh, mají velké problémy jednak si vybrat, mají tam nejvíce problémů. Nedávno jsme provedli studii abychom pochopili, jak se spotřebitelé rozhodují. Vydali jsme ji v listopadu a identifikovali jsme několik velice důležitých zjištění, jak zlepšit informace a strukturu informací, které jsou poskytovány spotřebitelům, aby se mohli mnohem lépe rozhodnout, jak investovat, protože jsme zjistili, že méně než 2% spotřebitelů, když jsme se dívali na nejrůznější scénáře, byli schopni eh, přijmout optimální investiční rozhodnutí, takže je jasné, že v tomto sektoru je velký problém. Dobrá zpráva je v tom, že tento průzkum byl využit pro rozvoj nových eh, politik. Máme tady investiční balíčky a další balíčky v této oblasti, čili můžeme zkoumat chování spotřebitelů a zohlednit jej při vytvoře inteligentní legislativy aby se mohli spotřebitelé rozhodovat eh, ve svůj prospěch. Dále máme studii v oblasti elektřiny. Mimo jiné, tato studie poukázala na to, že pokud eh, se eh, přeorientuje na jiného poskytovatele elektřiny, dodavatele, tak ušetří 100 um, euro. Velice často tedy platí mnohem více za dané služby. Ten trh je dost často nepřehledný, složitý, lidé nevědí, kolik eh, by měli platit a proč, čili děláme uh, doporučení v této oblasti kterou chceme předat, eh, nebo předali jsme tato doporučení v loňském roce na energetické radě. A pan Žerve zcela jistě bude mít zájem o tuto studii. Snažíme se uh, pochopit, proč elektronický obchod eh, není ještě tak užívaný, tak jak je tomu například v USA nebo v některých konkrétních členských státech. Proč eh, naši spotřebitelé váhají a nechtějí eh, kupovat přes internet. Čili tato studie bude vydána později v letošním roce a snad se nám podaří pochopit lépe, proč jsou tak velké problémy v této oblasti. Děkuji. Skutečně si myslím, že to zaslouží potlesk. Um, I think not only David, but... Nejenom David, ale vlastně celý tým, který se na tom podílel, odvedl obrovský kus práce a myslím si, že ta prezentace je nesmírně stylově připravená, užitečná. Měli jsme možnost se podívat na mnoho věcí, na podrobnosti se můžete podívat těch kopií, které máte před sebou k dispozici záležitosti s telekomem, ze širokopásmové záležitosti. To jsou věci, které jsou pro nás aktuální. Budeme se tomu věnovat dneska odpoledne, čili bude to pro nás užitečné. Nemáme moc času, ovšem samozřejmě můžeme zahájit otázky a odpovědi. Několik lidí určitě bude mít svůj dotaz. Pan Rochefort, pan Styler, prosím. Děkuji, pane předsedo. A myslím si, že ten potlesk, který tady zasněl, ukazuje, jak velice nás tato práce zajímá. Myslím si, že je tady veliké vylepšení ve srovnání s dřívějším dokumentem, tedy k té dřívější studii. A myslím si, že je potřeba to eh, jednoznačně říci. Je to velice pozitivní. Přesto bych chtěl také říci, eh, že vedle vylepšení tohoto dokumentu je potřeba kolem toho dokumentu také vést určitou komunikaci. E, nestačí, aby tady se tomu dokumentu tleskalo, je potřeba, aby komise, e, se, aby se výbor snažil toto popularizovat, aby se to dostalo ke spotřebitelům, protože e, je potřeba, aby spotřebitel dobře chápal, oč tady jde, aby měl přístup k informacím, je to velice zásadní, také proto, aby podniky uh, Eh, tady pracovali v té oblasti na inovací, na inovacích. Eh, tady jsme si připomněli jednu věc, také díky Nobelově ceně. Je tady opravdu potřeba bojovat proti monopolům, které jsou špatné pro spotřebitele a je třeba hájit schopnost podniků mít určité výhody, zajímavé výhody a přínosy, které vyplývají z inovací, Eh, myslím si, že tento dokument eh, tady má seznam nějakých stížností. Myslím si, že tady to dobře chápe trh, je to velice zajímavé. Ten přístup eh, ke srovnatelnosti nabídek, to je velice dobré. A potom bych chtěl položit otázku a sám ehm, se o to postarám v mé zemi, pokud tam budou nějaké problémy, aby se to vyjasnilo tam byla příloha s cenami a byl jsem překvapen, že jsou tam země, které, jak se zdá, nedodávají údaje. Tam byla celá jedna kolonka, kde to chybělo. Já tam nebudu uvádět ty země, které nedodaly čísla, uvedu jenom jednu zemi, protože to je Francie a to mě poněkud rozčarovalo a zajímalo by mě, jestli máte problémy s dodáváním informací nebo údajů a Eh, můžeme proto něco udělat, aby ty údaje vám byly dodány. Já jsem tady zmínil Francie, ale jsou tam dvě nebo tři ještě další země. Děkuji. To bylo velice diplomatické, jistě. Tak to si poznamenáme. Určitě. Snad budete mít možnost mít vliv i na vaši vládu, paní Steyler. Děkuji za slovo a ráda bych poděkovala komisi za tuto úžasnou prezentaci. Jedna věc, na kterou bych se zeptala, hovořili jste o určité potřebě nebo požadavku na straně členských států, aby spolupracovali a já jsem se chtěla zeptat, pokud jde o škrty v jednotlivých rozpočtech zemí v důsledku, mělo dopad na množství informací, které dostáváte k dispozici, protože to je důležité podle mého hlediska. A rovněž bych se ráda zeptala, zda budete mít tuto prezentaci v Ekonu, ve výboru Ekonu, protože když hovoříte o finančních produktech, o PRIPSu, revizi v této oblasti, tak je velice důležité, aby zde bylo i propojení na práci tohoto výboru. Děkuji. Very good point. Tak to je opravdu velice dobrá poznámka. Mnoho našich kolegů jsou členy Ekonu, určitě si tyto informace budou schopni s tím pracovat. Děkuji. Ještě někdo? Pokud ne, tak Davide, chtěl byste reagovat na tyto poznámky? Děkuji. Pane Rošfor, souhlasím s vámi, ještě jsme neudělali všechno pro to, abychom nějakým způsobem udělali reklamu naší práci s novináři, se spotřebitelskými organizacemi v jednotlivých členských státech. Už jsme v kontaktu, ovšem mě, měli bychom udělat ještě více pro zveřejnění těchto informací. Jistě spoleháme i na vaše spolupracovníky, na vaši pomoc v tomto ohledu. My si myslíme, že je to opravdu úžasné, to, co zde máme k dispozici, to, co jsme připravili a chtěli bychom to šířit. V tom nás čeká opravdu ještě kus práce. Pokud je o ta data, která nejsou k dispozici, všechny statistické úřady sbírají tato data a ta prázdná místa jsou tam proto, že eh, se rozhodli, že bychom prostě neměli zveřejnit tato data podle svého nejlepšího zvážení dospěli k tomuto mm, výsledku, čili pokud budete mít jako možnost vlivu na tento statistický úřad na národní úrovni, tak budeme potěšeni. A pokud jde o ty škrty a národní rozpočet a tak dále a nějaký dopad na data, většina dat, které máme v tomto dokumentu k dispozici, jsme, um, se sbírají na základě um, rozpočtu společenství, to znamená, to jsou různé spotřebitelské programy, které jsou k dispozici a pokud naše práce bude ohrožena do budoucna, by to právě mohlo být v souladu s tím, zda by to mělo nějaký, nějaký dopad na ten evropský rozpočet. Pokud jde o informace, které by měly být k dispozici na jaře, celkově řečeno většina informací nám poskytla, většina států nám poskytla informace především v oblasti vymáhání. My jsme se ptali, kolik inspektorů mají k dispozici, jaký rozpočet mají pro vymáhání bezpečnosti produktu a tak dále, nebo uplatňování bezpečnosti produktu. To samozřejmě mm, zabere hodně práce, myslím, že si vedli docela dobře a příští rok uvidíme, zda to představuje nějaký problém či nikoli. Ovšem, myslím si, že na základě těchto informací bychom měli mít k dispozici říci nebo schopně říci, pokud teda rozpočty byly seškrtány, zda teda to ohrozilo, ohrozilo, ohrozilo úroveň na domácím trhu. To znamená, že pokud zde mají pokud, to znamená, že pokud by to teda znamenalo riziko, že by se nebezpečné produkty dostaly na trhy, protože prostě tam nemají dostatek inspektorů, to znamená, že bychom měli mít v dispozici nástroje, které by alespoň poukázaly na tyto možné problémy, tak aby členské státy do budoucna zvážili dvakrát, zda budou něco škrtat, protože by to mohlo mít dopad na integritu vnitřního jednotného trhu. My zatím neplánujeme prezentace v jiných výborech Evropského parlamentu, ovšem je to úžasná myšlenka nejenom v ekonu pro finanční služby, ale i s ohledem na telekom a dopravu, to jsou další výbory, to jsou především ty sektory, kde já osobně si myslím, že to budou sektory, které budou neustále představovat spotřebitele určité problémy. Děkuji. Nemáme bohužel více času k dispozici, říká pan předseda. Já si myslím ale, že jste poukázal na mnoho důležitých eh, strojů, důležitých oblastí, pane Rošfore já předtím, já bych, dovolte, pane kolego, já bych k tomu ještě, pokud jde o Telekom, my budeme za chviličku hovořit eh, o tomto tématu. Náš výbor byl odpovědný za všeobecné služby, mm, práva v této oblasti, tam komparabilita, do toho vstupuje ceny, mm, oznamování, omezení eh, služeb, kvalita a tak dále. To znamená, si, myslím si, že by to bylo velice důležité, kdybychom se podívali i na situaci přímo v Telekomu a bylo by to dobré i pro mm, ty nové orgány, regulační orgány v oblasti Telekomu, kdyby se mohli s vámi setkat, protože i oni samozřejmě nesou na svých petrech velikou odpovědnost v oblasti realizace mm, mm, ustanovení práv spotřebitelů a my podporujeme tuto oblast, náš výbor. Já jsem Mm, zpravodajem v této oblasti, takže jsem, skutečně se pokusím, aby, aby to prošlo. Děkujeme, děkujeme za to, že jste nás navštívili. Já vím, že nás čeká ještě další zpráva Přesnu Uvidíme, zda budeme mít příležitost se s vámi rovněž sejít, i kdyby to bylo kratičké setkání, bylo by to lepší, co možná nejdříve, protože, jak vidíte, vyvolalo to hodně zájmu, celá tato oblast a kolegové, kolegyně se možná podívají na tu možnost propagace této zprávy a využívání dat, která jsou v ní zahrnuta. Děkujeme. A tím se krásně dostáváme k dalšímu bodu našeho programu. Je to výměna názoru z vlastní iniciativy. Paní Silvana Rapty je naší zpravodajkou. Vítám ji mezi námi. Myslím, že je to úplně první její zpráva v našem výboru. Je to v podstatě jakási reakce. Reakce na konzultační procesy Evropské komise v oblasti uh, Eh, všeobecných služeb, univerzálních služeb. Toto byla vlastně poslední druhá část, eh, která se zabývala i právě spotřebitelů, dále povinnosti v této oblasti, financování univerzálních služeb. To byly záležitosti, kterým se původní balíček v oblasti telekomu nevěnoval. My jsme se tenkrát rozhodli nepředložit pozměňovací návrhy, ovšem nyní probíhá konzultační proces a my si myslíme, že je vhodné, abychom provedli určitou politickou práci v tomto ohledu, podívat se na mm, reformy, které komise připravuje. A toto je právě zpráva paní kolegyně Rapty, které cílem je přispět mm, tímto politickým příspěvkem k této rozprávě. Dávám jí nyní slovo, aby nám řekla, jak se zabývá celou záležitostí jistě mm, se s námi ráda podělí a dále zde mám paní Tun a paní Parvanovou, stínové zpravodajky, pan Kamfer zde ještě není, paní Růle, paní Růle pravděpodobně nahradí kolegu. Já jsem stínovým zpravodajem rovněž, čili já vystoupím paní Sardiny. Paní Sardiny má rovněž je zde, není mezi námi Pan Abermonty je zde, ano, pan Abermonty je přítel našeho výboru z DG Sanko. Vítám ho srdečně mezi námi. V podstatě je zde poprvé ve funkci um, ředitele oddělení pro uh, digitální společnost. Děkujeme a dáváme slovo paní Rapty. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. νομίζω ότι έχουμε και θεωρώ καλό σημάδι Děkuji. Myslím si, a je to dobré znamení, že jsme měli už dvě premiéry. Pro mě to poprvé byla zpráva, které jsem, kterou jsem um, takto prováděla. A jsem velice ráda, že to máme na pořadu jednání. Když se zamyslím nad všemi těmito aspekty, tak si myslím, že to v podstatě připomíná to stejné, o čem se hovořilo už u té dřív studie. V tuto chvíli zažíváme krizi a musíme mít vždy na paměti, že je potřeba chránit potřeby a zájmy spotřebitelů. Zpráva, kterou vám smím představit, a je to pro mě veliká čest, že tady můžu zmínit tyto problémy se týká univerzálních služeb a nouzové telefonní číslo 112. Jsou to dvě velice důležitá témata, která je potřeba řešit odděleně, ale která zároveň souvisí. Abychom mohli používat nouzové číslo 112, je potřeba, aby všichni občané technicky měli možnost toto číslo zavolat. A proto bych chtěla svůj příspěvek rozdělit na dvě části. Nejprve začnu univerzálními službami. To, co dnes považujeme za velice užitečné a základní, není tak zcela samozřejmě. A není to vždy tak, že by to toho um, spotřebitelé měli k dispozici a není vždy zcela zřejmé dosáhnout pro občana to, co potřebuje, co se týče kvality má to i ekonomické aspekty, hlavně v tuto chvíli, kdy máme krizi. Musíme tedy pro občana dělat to nejlepší, aniž by to bylo příliš nákladné. A právě tam, kde to třeba není úplně nezbytné, máme směrnici, kde se stanovuje, že univerzální služba je povinná a každý uživatel by měl mít tyto služby k dispozici v určité kvalitě a za určitou přístupnou cenu. Pro praxi to znamená, že jde o telefonní služby, různé eh, pevné sítě a také přístup k internetu. Potom druhá poznámka. Je tedy třeba, aby veřejnost měla k dispozici telefony. To zní velice jednoduše, ale není to tak samozřejmé. Dále, lidé, kteří mají zvláštní potřeby. Řečnice se omlouvá tlumočníkům, že hovoří příliš rychle. Je tedy potřeba, aby se no, rozsah působnosti univerzálních služeb každé tři roky přeskoumal. Je potřeba zohlednit technické vývoje a je samozřejmě také zohledňovat vývoj potřeb spotřebitelů. V roce 2009 byla směrnice přepracována a tehdy se zaměřila na velice citlivé skupiny obyvatel a do května 2011 by to v členských státech mělo být zavedeno. To je takové limitní datum. A zpráva eh, na iniciativu je taková, že vlastně zatím ještě z praxe nemáme žádné poznatky a nevíme, jakým způsobem ta směrnice byla prováděna, kde narazila na jaké problémy. A vyplývá z toho následující otázka. Jde o to, zda univerzální služba je nadále uspokojivým způsobem nabízená v technologiích, které jsou k dispozici, anebo jestli je potřeba zajít ještě o krok dále. A potom z toho opět vyplývá otázka, jaký ten další krok má být. Je možné univerzální služby nabízet před eh, vysokorychlostní internet? Otázka je, jestli toto využijeme nebo ne. Jde o vysokorychlostní internet. Směrnice, která v tuto chvíli existuje, nám k ruce dává několik nástrojů. Nejprve proto, abychom mohli situaci zhodnotit. Tedy to, do jaké míry menšina uživatelů je eventuálně sociálně vyloučena z některých věcí, protože se nepoužívají nebo že oni nemají k dispozici některé věci, které většinová společnost automaticky k dispozici má. Takže jde o to, zda ty služby jsou používány, ale tady jde především o to, jestli všichni uživatelé mají k něm přístup. To je otázka digitální agendy. To může na hospodářství působit velice dynamicky, a také na pracovní místa. To je pro mě osobně velice důležité, protože já působím ve výboru pro zaměstnanost, takže si uvědomuji, že tato otázka je velice naléhavá. Uvedu několik čísel. Komise uvádí, že ačkoliv přístup k vysokorychlostnímu internetu se stále rozšiřuje, tak jeden ze čtyř občanů eh, k němu přístup nemá. Samozřejmě, že vysokorychlostní internet něco stojí. A 8 nebo 9 desetin občanů to není to číslo, je to jedna čtvrtina občanů, kteří nemají přístup k vysokorychlostnímu internetu. Kdyby to bylo 80, tak by to bylo něco jiného, ale tady je opravdu eh, potřeba investovat eh, kolem 200, přes 200 milionů euro do roku 2020 tak aby všichni měli přístup k tomuto internetu, aby se to zlepšilo. A to je opravdu veliká čánska. A teď už se dostávám k, ke klíčovému slovu mého příspěvku. Nejprve jsme tady měli samozřejmě ten vysokorychlostní internet, to je jedno heslo, a druhé je financování. To je ta otázka, jestli opravdu můžeme do takové míry investovat do univerzálních služeb, když máme pocit, že je potřeba se postarat o tyto slabší skupiny obyvatelstva. Není totiž jasné, jestli vždy můžeme poskytnout tak vyspělé technologie, jako je potřeba. Možná, že univerzální služby bychom měli uh, sledovat jenom z určitého úhlu, jenom jako jeden z mnoha důvodů, proč uh, přejít na vysokorychlostní internet. Když hovoříme o vysokorychlostním internetu, tak vůbec nevíme, jestli všechny domácnosti tento typ internetu používat chtějí. Dnes, jak tady sedíme, nemáme vůbec přesnou představu o tom, do jaké míry tato investice 270 milionů euro by byla dobře vynaložena, jestli by to skutečně zlepšilo podmínky na trhu, anebo jestli by to byla spíše určitá zátěž, kvůli které by občané museli platit vyšší daně. Je tedy naprosto potřeba a nutné provést posouzení dopadů. Pokud se nemýlím, tak jsou tady také zástupci komise. A já si myslím, že komise provádí právě takovou studii a myslím si, že ty, její výsledky nám velice pomohou do roku 2010, do jara roku 2010, komise jednala se všemi členskými státy, zjistily se nejrůznější problémy, o kterých se debatovalo a veřejnost, stát, ale i soukromé podniky a různí operátoři tady vstoupili do jednání a zjišťovalo se, jaká je situace a nakonec se zjistilo, že některé věci se tady překrývají a všichni tady upozorňovali jako na problém na jednu věc, tedy zda širokopásmový internet bude opravdu užitečný, jestli je to něco nezbytného, tedy vyjádřím se jinak. Při financování vysokorychlostního internetu a u výsledků, které dosáhneme, chceme mít eh, tu nejlepší hodnotu za vynaložené peníze. Teď bych eh, ráda přešla k druhé části mého příspěvku, tedy k nouzovému číslu 112. Zítra máme Evropský den nouzového čísla 112. Vůbec nevím, jestli to bylo záměrně dáno na pořad jednání, ale možná, že ano. Otázka je, jestli je to důvod k oslavě pro číslo 112, ale u nás v Řecku je to každopádně tak, že když na ulici někoho zastavím a zeptám se, co to znamená číslo 112, tak mi nikdo neodpoví, nikdo neví, oč jde. A kdybyste to zkusili u vás, tak by nikdo neznal správnou odpověď. Takže já nevím jak je to s, úspěšnost, s úspěšností čísla 112. Jak to tak vypadá, tak první věc, kterou bychom měli dělat, je reklama na číslo 112, ale pak jsem si říkala, proč bychom vlastně měli dělat reklamu na číslo. Tady jde o to, jestli vůbec máme technologie, které by zvládly zřízení tohoto čísla, nebo to, že by bylo opravdu velmi intenzivně využíváno, kdyby náhle polovina našich občanů zavolala na toto čísla. Máme takovou infrastrukturu, technologie, která by to zvládla? Takže nejprve musíme vyřešit eh, jiné problémy. Souvisí to s tím, co se děje na evropské úrovni, ale samozřejmě, co se také děje v jednotlivých členských státech. Členské státy uh, Tady e, v oblasti čísla 112 musí také udělat několik důležitých kroků. Koordinace civilní ochrany s číslem 112 je potřeba. Není možné, aby došlo k takové situaci, že ten, kdo bude volat na toto číslo, nebude spojen eh, s příslušným místem, které chce zavolat, protože eh, to není dostatečně propojeno v té konkrétní členské zemi. Například bude hořet dům, v Řecku, budu hovořit o Řecku, aby tady nevzniklo nějaké zmatení, tak jsem v Řecku a zavolám třeba na číslo 100, to je policie v Řecku, a někdo mi zvedne telefon a já řeknu, ano, teď mi hoří dům a ten člověk, který ho zavolá, mi řekne, já na to ale, za to ale nejsem zodpovědný, zavolejte přece požárníky. A Tady je potřeba, aby to všechno bylo propojené s tím číslem 112, tak aby bylo vše pokryto a aby evropský občan byl chráněn. A to nejenom, když hoří jeho dům, a to nejen, když je ve své vlastní zemi, ale když je například někde na dovolené v jiné zemi, anebo někde se ztratí v horách a neví, kde je. Zkrátka je potřeba, aby kdykoliv, kdy bude potřeba, když bude mít třeba zdravotní problém, aby okamžitě mohl zavolat sanitku, záchranou službu. 27 členských států nás je. A myslím si, že právě se doníváme, že jazyk je důležitý, důležitá součást naší tradice, naší kultury a máme tady také eh, komisaře pro mnohojazyčnost a já tady teď hovořím řecky. Takže mnohojazyčnost to je součást našeho každodenního života. A když budu v Dánsku a zavolám na číslo 112, tak já nevím, jestli budu moci hovořit s lidmi řecky, nebo jestli budu muset přepnout do němčiny, nebo francouzštiny, nebo angličtiny. Já jsem teď zmínila tyto tři jazyky, protože mě napadly jako první. To je ten problém, je to praktický problém. Co udělám v Dánsku? a nebo když budu někde jinde, v jiné zemi. Měla by tady existovat nějaká hlavní centrála pro všechny e, země, které budou volat na číslo 112 a tam budou všechny jazyky a bude to všechno propojeno a všechno to půjde přes tady ten uzlový bod. Otázka je, kolik bude potřeba vytvořit pracovních míst, když něco takového vznikne. Máme 27 členských států a byly by tam šestihodinové služby. A když si to všechno znásobíme a sečteme, pak to znamená, že každý členský stát bude muset vytvořit 552 nových pracovních míst. Ale máme krizi. Můžeme si něco takového dovolit? Budu tady stručná, pane předsedo. To jsou všechno věci, které je potřeba vzít v potaz. Číslo 112. Jde o informace. Nestačí pouze jeden eh, reklamní spot. Potřebujeme mnoho eh, informací, mnoho myšlenek, nápadů a já jsem otevřená i nápadům ostatních kolegů. Představme si třeba školy. Už ve chvíli, kdy začínáme se vzděláváním, tak můžeme začít úplně dole u dětí tak aby věděli o tomto čísle potom. Turisté, webové stránky, webové stránky různých cestovních agentur, potom eh, hasičské sbory, zpráva. A závěrem k vysokorychlostnímu internetu a k otázce, zda je možné ho využít při čísle 112. Při zřizování číslo 112 může být vysokorychlostní internet důležitým nástrojem ve všech zemích? A odpověď je ano, pokud dokážeme udržet v určitých hranicích náklady a to praktické provedení. Já jsem samozřejmě už velice zvědavá na poznámky stínových zpravodajů. Tato zpráva Eh, z iniciativy, to není zpráva Silvány Rapty. Já si myslím, že to je zpráva, na které pracuje výbor IMKO, je to iniciativa nás všech. Společná práce totiž vede k nejlepším výsledkům. Velice vám děkuji a děkuji vám také za trpělivost. Well, thank you very much. Děkujeme. Děkujeme za opravdu velice komplexní a rozsáhlou úvodní prezentaci. Myslím si, že to poukazuje opravdu na naši moudro, že se věnujeme i této problematice v, této pro, v, té, v našem výboru a těšíme se na spolupráci s vámi do budoucna. Máme málo času, tak bych rád poprosil všechny stínové zpravodaje, včetně mě samotného, abychom byli struční u této první výměny názoru. Poprosím nejprve paní Rozeton. Děkuji za slovo. Děkuji a ráda bych poděkovala kolegyni Rapty Dovolte, abych reagovala ke dvěma bodům. Nejprve pokud jde o to samotné nouzové číslo. Asi před rokem Eurobarometr právě položil tuto otázku respondentům ohledně tohoto čísla a pouze 25 respondentů vědělo, že je to číslo 112 zatímco to číslo existuje, pokud se nepletu, už od roku 92 v některých členských státech. Výsledky těchto reakcí byly no, od například v České republice v Itálii pouze 4%, čili ano, já si opravdu myslím, že bychom měli naše občany informovat o této nesmírně zajímavé službě. Souhlasím s vámi že zde potřebujeme větší úsilí pro překonání těchto problémů. Vy jste se zmínila o tom, že členské státy zde hrají důležitou roli, že my europoslanci jsme možná ještě lépe na tom, abychom rozpakovali tuto záležitost. Budeme mít zítra úžasnou příležitost. Zítra je právě dnem, kdy si připomínáme toto nouzové číslo 112. Je to často otázkou života a smrti pro naše občany. Infrastruktura je zde k dispozici, to číslo se nedostatečně využívá, když cestujeme v, členských, v jednotlivých členských státech, tak vidíme, že informace v některých členských zemích jsou opravdu viditelné, zatímco v jiných ne. Já osobně jsem několikrát použila toto číslo a opravdu fungovalo. Ovšem vždycky jsem využila nebo mluvila jazykem země, ve které jsem zrovna pobývala, ale fungovalo to. Dále pokud jde o definici toho, co znamená univerzální služba. Požadavky, které se dotýkají čísla 112, jsou obsaženy v směrnici o univerzálních službách z roku 2002. Úpravy byly provedeny v roce 2009. Já si myslím, že bychom měli využít této příležitosti, která před námi leží, a připravit tuto zprávu tak, že budeme volat po evropské legislativě, která by měla být aktualizována z potřeby našich občanů, s jejich přáními v dnešním světě, kde technologie se vyvíjejí velice rychle, neustále se mění. Asi souhlasíme s tím, že širokopásmové připojení roaming za nízké ceny a tak dále. Jistě souhlasíte se mnou v tom, že by to měly být univerzální služby, měly by být definovány v této směrnici jakožto minimální balíček eh, služeb a zároveň tam specifikovat určitou kvalitu, kterou koncoví uživatelé očekávají a ke které mají kvalitní přístup. Samozřejmě za přijatelnou cenu, kterou si mohou dovolit. Neměla, by nemělo by to být ovšem nějaká nekalá soutěž. Jistě si myslím, že vzhledem ke stávajícím ekonomickým podmínkám jsou tyto záležitosti nesmírně důležité. Univerzální služba, širokopásmové připojení, nízký roaming, cenově nízký roaming, to je nezbytné, pokud se chce Evropa vymanit z této krize a zůstat konkurenceschopná do budoucna. Chtěl jste, pane předseda, aby byla stručná? Tak ano, dobře, tak možná tím bych ukončila můj příspěvek. No já jsem doufám, že jsem na vás nějak mm, podivně se nedíval, to je samozřejmě vaše rozhodnutí. Já jsem se podívala kolegyni na čokoládku, ta upoutala mou pozornost a, a tak uvidíme, možná si ji přinese i sem k no, uvidíme, zda ještě něco zbude. Děkujeme. Děkujeme za tento příspěvek. Já Některé ty body jsem rovněž chtěl zmínit, jsou nesmírně relevantní. Paní Parvanová, prosím. Děkuji mnohokrát. Nevím, proč hovoříme tak dlouho, možná odpoledne je k tomu příhodná doba, ale jedná se také třeba o kontroverzní témata. A věřím, pokud bychom mohli hovořit, jak chceme, tak bychom zde mohli také přespat. Takže Toto číslo 112 eh, ve své implementaci bylo relativně úspěšné, nicméně musíme odvést ještě velký kus práce na evropské úrovni, musíme zvýšit povědomí eh, o tomto čísle, jak říkali kolegové, a v některých členských státech lidé možná to číslo neznají a možná ani nevědí, eh, že mohou toto číslo použít, že mohou používat i ta stará eh, čísla, která mají, ale i toto nové číslo. Je to důležité z hlediska ochrany, ale také z hlediska snížení nákladů. Eh, máme tedy možnost navrhnout určité změny a zvýšit účinnost. Co se týče telekomunikací a informačních eh, služeb, tak musíme snižovat náklady a to je pro nás velká výzva. Musíme zajistit operabilitu systému a musíme také umět lokalizovat eh, uživatele. To zajistíme prostřednictvím dalšího vyjednávání, konzultací. Jazyky jsou asi důležité, ale musíme vzít v úvahu také um, úspornost. Některé členské státy mají hodně turistů. Pro ně to bude možná důležité, zajímavé, ale v některých jiných členských státech máme třeba různé jazyky, lidé, kteří pracují v těchto službách, by použili daný jazyk jenom několikrát za rok. Takže bude velice obtížné mít pracovníky, kteří hovoří dvěma, třemi nebo možná šesti jazyky. To by bylo nesmírně nákladné. Měli bychom to tedy zvážit z hlediska typu jazyků, množství jazyků, také roční období, kdy je možná užitečné mít některé ty konkrétní jazyky k dispozici a tak podobně. Technické překážky by neměly existovat, musíme zjistit ochranu občanům, musíme jim odpovědět v krizových situacích, musíme poskytnout krizové služby, což je zásadní věc. Nyní velice zdvořilá a možná i užitečná rada neznamená, že pokud se jedná o nějakého pacienta nebo někoho, kdo volá, že, neznamená, že tento člověk dostane patřičnou pomoc. Musíme tedy skutečně zvážit implementaci tohoto čísla 112, nesmíme zklamat konečného uživatele a musíme také zvážit, jak dlouho to trvá, než ta služba je vyslána a dorazí. Zda je to odpovědnost členských států, vím, že se bude zvažovat princip subsidiarity a zároveň víme, že číslo 112 i celý ten řetězec takovýchto nouzových eh, služeb spadá do civilní ochrany a já bych měla říct příklad své vlastní země, abych nebyla diplomatická vůči ostatním, ale dám příklad ze své země. Máme skutečně dokonalý systém, máme dokonalé řízení, ale i tak existuje určitý rozdíl mezi tím call centrem a službami, které jsou poskytovány eh, těm zákazníkům jedná se o krizové situace a někdy to může kompromitovat celý ten systém 112. Měli bychom zvážit všechny tyto překážky, měli bychom je analyzovat a přijít s návrhem, jak překonat tyto překážky, protože dobré praktiky a výměna dobrých praktik asi nebude úplně fungovat, protože ty kultury jsou jiné, máme jinou kázeň, disciplínu, nejen z hlediska spotřebitelů, ale také z hlediska poskytovatelů. A to je pro tuto chvíli vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tyto odborné, technické eh, názory. A nyní paní Rule. Já budu velice stručná. Eh, upřímně řečeno jsem se tímto tématem zatím ještě nezabývala tak intenzivně jako předřečníci a jsem teď velice zvědavá, jaké eh, různé podněty k tomu přijdou a potom se tím budu také pečlivě zabývat. Um, Možná budu hovořit také stručně, spustím si stopky, abych se nediskriminoval, takže pokusím se velice rychle pohovořit k jednotlivým tématům. Chtěl bych své poznámky rozdělit eh, konkrétně eh, na oblast těch eh, univerzálních všeobecných služeb, což je také důležité z mé předešlé zkušenosti. Chtěl bych jenom kolegům připomenout, že jsem pracoval už v roce 99 na směrnici o univerzálních službách a poskytování těchto služeb spotřebitelů, ale v roce 99, kdy jsem tehdy pracoval v parlamentu, mobilní telefonie byla ještě v plenkách a univerzální služby se definovaly eh, na základě použití fixních telefonů, pevných linek, ke kterým lidé měli přístup doma. A bylo to definováno jako služba, která je eh, vyslána také například prostřednictvím faxu nebo internetu. Tehdy ten internet eh, byl velice omezený, bylo to asi 312 kilobajtů a teď je to nevím kolik megabajtů. Situace se změnila. Pochopitelně eh, ta zastaralá legislativa už eh, neslouží stávajícím potřebám. Tedy je velice zastaralá, protože druhá část této legislativy obsahovala opatření, která zajišťovala, že eh, země, které celkem oprávněně chtěli aplikovat povinnosti v oblasti poskytování obecných služeb. To znamená, kdo chtěl mít pevnou linku, tak ji měl dispozici, ať už bydlel kdekoliv, v jakémkoliv eh, koutě dané země, tam bylo zajištěno a náklady eh, byly dotované pro lidi, kteří žili v odlehlých částech eh, dané země. To museli nést operátoři na trhu. A tehdy bylo jasné, že tento fond, který vznikl a také to částečně dotoval, byl manipulovan a znemožňoval externím operátorům, aby se do něj zapojili, protože eh, žádali velké náklady a v podstatě ten fond byl vytvořen pro toho eh, stávajícího velkého operátora, který tam existoval. Nicméně v této v tomto kontextu se musíme zaměřit na novou definici těchto obecných služeb. Velice často lidé mají jeden, více než jeden mobilní telefon. Ne všichni mají přístup k mobilním telefonům, ale bereme v úvahu především mobilní telefony. A když se podíváme na náklady s tím spojené, tak v podstatě eh, ty náklady jsou velice odlišné v rámci celé společnosti. Asi jste zjistili, že děti, mladí lidé velice často vůbec nepoužívají pevnou linku. Například, když se stěhují do nového bytu, tak eh, už používají běžně mobilní telefon a vůbec ne pevnou linku. Starší lidé, kteří možná nepoužívají naopak mobilní telefony, eh, ti jsou závislí na pevných linkách eh, a část opatření také používá takzvané fixní telefonní budky. řada lidí je nepoužívá, ani se tyto obudky nestaví, čili když se podíváme na otázku univerzálního širokopásmového připojení, tak eh, evropské vlády už přijaly konkrétní cíle pro eh, vytvoření širokopásmového internetu. Je to asi také stanoveno v digitální agendě. Myslím si, že je jedna věc jasná z této směrnice o univerzálních službách. Pokud eh, chcete vytvořit nějakou umělou definici, že to bude zastaralé, až to bude schváleno, tak eh, vidíme, že ty jednotlivé funkce v eh, digitální telefonii se neustále vyvíjejí a mění. Také váš mobilní telefon dá, vám dává přístup k dobrému internetu, k sítím, tak nevím, do jaké míry bude důležité také počítat s těmi pevnými linkami. Takže, když se podíváme na tu definici všeobecných služeb, tak možná to bude muset být opětovně předefinováno. Některé země používají také určité finanční mechanismy. Eh, musíme zajistit, aby to nevytvářelo určité bariéry na vnitřním trhu, nešlo to proti hospodářské soutěži, ale tady se hrává také důležitou úlohu um, poskytovatele telefonních eh, služeb a vlastně orgány v jednotlivých členských státech, které se zabývají telefonií které musí jednat v této oblasti, protože telefonní regulátoři mají pravomoc požádat, eh, aby operátoři používali nebo poskytovali tyto všeobecné služby. Eh, musí zajistit, aby neexistovala nekalá hospodářská soutěž. V roce 1999 to bylo velice omezené, ale myslím, že musíme udělat eh, radikální revizi, zjednodušení, musíme se zaměřit na věci, které jsou podle našeho názoru důležité, se kterými musí počítat členské státy, musí naplnit eh, určité podmínky a musíme se také dohlednout na fungování těch, eh, protože nesmíme tuto práci zdvojovat. Další věc, o tom hovořili kolegové, nicméně je to velice užitečný dokument, který byl vydán hovořili o tom odborníci. Jedna věc, která způsobila rozruch v tomto výboru především v roce 2002, ale také co se týče následné revize, byla otázka lokalizace volajícího. Co se týče směrnice všeobecných služeb, byla, tam existoval požadavek, aby ty krizové služby měly možnost lokalizovat eh, toho volajícího, ale já si myslím, nevím, co si myslí paní Parvanová ze svých zkušeností, ale mám pocit, že to je technologie, která může zachránit lidský život eh, spolu s ostatními otázkami eh, činností v oblasti všeobecných služeb, o kterých jsme hovořili. Musíme pamatovat na to, že v celé řadě zemí máme dobré dobrá krizová čísla, lidé je znají, pamatují si je a tato, toto nové číslo by nemělo nahradit tato stará fungující čísla. Mělo by je pouze doplnit. Co je ale užitečné, když předkládáme nové nařízení, když například se přemysťujete do zahraničí, tak byste měli obdržet textovou zprávu na mobil, kde byste měli právě upozornění na to, že můžete použít toto krizové číslo 112. To je tedy můj příspěvek. Takže ještě na závěr dáme slovo zpravodaje a potom pan Majer a ještě pan Dion. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat za vaše poznámky, protože do značné míry eh, podporuji to, co jste říkal. Musíme modernizovat eh, tuto oblast, musíme poukázat na digitální agendu. Já vím, že paní komisařka Cruz je velice zapojená do této oblasti, především co se týče širokopásmového internetu a tím či oním způsobem je zásadní, aby všeobecné služby v oblasti širokopásmového internetu byly zajištěny. Podobně jako vy, nevím, zda potřebujeme závaznou legislativu na evropské úrovni, ale je nepřijatelné, aby v zemi jako například Nizozemí, tam jsem četl, je pouze 77 pokrytí v celé zemi, což není zas tak obtížné oproti jiným zemím v Evropě z geografického hlediska, čili Prosím, nevzdávejte se té myšlenky všeobecných služeb v případě širokopásmového internetu, ale měli bychom probat, jak to zajistíme. O to jde. V případě čísla 112, pane předsedo, se říkal také velice dobrý bod, když jste hovořil o lokalizaci volajícího. Ale já jsem nikdy neobdržel sms eh, když jsem jel do zahraničí, že v zahraničí mohu použít číslo 112, pokud se dostanu do nějaké nozové situace. Ale ta schopnost lokalizace volajícího je důležité. Například eh, v Nizozemí je to důležité pro naše úřady. To číslo 112 je důležité, je to důležité také pro děti, například když mají obavu ze svého zneužití. A to si myslím je důležitý prvek tohoto systému. Také je ovšem problém, že eh, lidé si z toho často dělají legraci, eh, zkoušejí to číslo jenom tak pro legraci, každý třetí hovor je v podstatě takové zneužití, takže v Nizozemí, pokud chcete přijmout konkrétní kroky, tak můžete okamžitě také tohoto člověka lokalizovat a zjistit, kdo zneužívá toto číslo. Také existují dvojčísla, například v Británii, když jsem se zeptal kamarádu, tak nikdo z nich mi neřekl, že existuje číslo 112, ale všichni si myslí, že tam je to 999. A to je z dlouhodobého hlediska matoucí. Já bych byl rád, kdyby existovalo pouze jedno číslo, i když tady jsou třeba různé národní tradice, lidé znají a používají daná čísla. Také v těch konzultacích nebo v těch dokumentech je poukaz na to, že ne všude můžete to číslo 112 použít. Čili musíme mít propojení mezi všeobecnými službami a použitím toho čísla 112. To by se také mělo řešit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A pan Majer, chcete se ještě vrátit k této diskusi? Nouzové číslo 112 je dobré, je to důležitá věc. Otázka je, jak ho učiníme známějším. Myslím si, eh, že tím, že to vlastně převezmeme eh, do takového jazykového užívání, že to bude snadno identifikovatelné. Číslo tři, to znamená, že všechny dobré věci jsou eh, Devátého 9.5. všichni ví, že to je den Evropy. Když je něco dobré, tak je to stoprocentně správné. A 08.15 to je nový průměr u par... 47.11 to jsou parfémy a potom strategie 2020, 2020 a potom máme 27 členských států. A proto bychom se měli snažit najít nějakou takovou frázi, která by se lidem dobře zapamatovala. Například pomáhá to velice rychle jako číslo 112 a mělo by se to rýmovat. Mr. Rochefort. Pan eh, Děkuji. Eh, já si myslím, že paní eh, Styler nám tady nabídla bombonieru a od té chvíle tady máme častěji úsměv na tváři, takže bychom v tom měli pokračovat tady v této tradici. Eh, chtěl bych pouze říci, že to, co řekli kolegové, to je velice důležité a možná by bylo dobré, kdybychom měli eh, tady mít nějaký cíl výsledků. Místo toho, abychom tady o tom diskutovali, tak bychom možná měli spíše požadovat, eh, že budeme mít takovou určitou tabulku k číslu 112 a tam bychom sledovali, jak se vyvíjí povědomí o číslu 112, kdo o tom ví a jak ta čísla rostou. Například ve Francii, eh, když zavoláte 112, eh, nebo my máme číslo 18 nebo 19 pro policii nebo pro eh, hasiče, a když na to zavoláte, tak oni místo toho, aby vás přepojili, tak vám řeknou, ehm, když potřebujete něco jiného, musíte zavolat znova. A to není dobré. Bylo by dobré, aby to přímo připojovali. A možná, že bychom tady měli mít nějakou srovnávací tabulku, abychom tam mohli sledovat, jak se to od roku zlepšuje, protože pokud ne, tak se bojím, že i když ta čokoláda tady rozdávaná byla skvělá, tak se situace nezlepší a ty věci nebudou rychle lepší. Takže prosím o takovou nějakou tabulku. Okay. Um we are really short of time, Mr. Tuttle. If you've got a, is it your suggestion? Dobře, čili to bylo, to znamená, ano, bohužel teda nemáme čas, ovšem to byl teda váš návrh, který se dotýkal tohoto čísla, dobře, všechno jsme si poznamenali. Kdo se chce ještě přihlásit, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Rád bych řekl, že jsem poslouchal tuto rozpravu, která se dotýká nouzového čísla 112. Myslím si osobně, že je to opravdu důležitá záležitost. Jeden z problémů, který zde vyvstává, je problém jazykový. Ovšem to bychom mohli vyřešit velice jednoduše. Osobně si myslím, například, když cestuji někde v Evropské unii, v jiné zemi a chci využít můj vlastní vlastního jazyka, došlo k nějaké nehodě a tak dále. Samozřejmě, že Mm, pro tlumočníky je to úžasná příležitost, protože by jim to poskytlo možnost práce. Ovšem pro mě by bylo jednodušší, pro Španěla v Německu, kdybych mohl zavolat 34 a to je kód Um, pro mou zemi a poté 112 a poté bych mohl mluvit španělsky, protože prostě jsem schopen napojit se na španělské centrum, které poté skontaktuje belgické centrum a došlo by ke koordinaci mezi všemi těmito centry a najednou bychom se vyhli té potřebě mluvit různými jazyky nebo muset, muset um, zaplatit tlumočníka. Děkuji. Nyní, milá kolegyně, můžete, protože já jsem vás jaksi přerušil. Víte, pane předsedo, já se trošku bojím. Vy jste říkal, že nemáme do času. Máme zde někoho, máme zde někoho z komise. Myslím si, že je to velice důležitá otázka, pokud jde o ty jazyky, ten jazykový režim. Nehovoříme zde o tom, že toto číslo 112, že v podstatě to znamená veliký pokrok. Máme zde takovou srovnávací tabulku, ty země, které to neimplementovaly kvalitně, tam máme určité informace, te, které to naopak implementovaly, jsou schopny, implement, jsou schopny lokalizovat telefonát, protože v podstatě už nemusíte ani udávat svou pozici a ten systém je schopný vás najít. Byste se zmínil o pevných linkách, o mobilních linkách. Já nevím, zda jsem to velice stručně mal kolmek k tomu, k té mobilní a pevné telefonní linky. Já si myslím, že bychom eh, pokud jde o přijímající telefonáty, tak ten roaming by mohl být na nule a poté bychom mohli využít mobilní telefony stejným způsobem jako pevnou linku a zároveň pro roaming v oblasti dat máme dobrý přístup na internet, ovšem nemůžeme využívat mobilního spojení, protože to je tak příliš eh, drahé. Dobře, říká pan předseda, nyní už opravdu musíme pokročit, protože nás čeká hodně práce. Komise jistě potvrdí mou informaci o tom, že nás čeká další, plateb, další dokument. Máme zde ze 16. března dokument z loňského roku, který obsahuje mnoho informací, mnoho dát, ten bychom vám mohli poskytnout. Tam je mnoho odpovědí na otázky, včetně jazyka. A nyní pan Abermonty, který by chtěl reagovat a ještě pan Taraba, myslím, který je odborníkem na toto nouzové číslo 112, čili velice stručně několik poznámek a poté několik záležitostí, kterým bychom se ještě věnovali za chviličku. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Rád bych vám řekl, že jsem opravdu nesmírně potěšen tím, že jsem ve vašem výboru, zastupuji nyní novou pozici v rámci Telekomu, několik informací si dovolíte k těm univerzálním službám. Komise v rámci balíčku pro Telekom v roce 2009, když došlo k vyjednávání, Evropská komise zahájila rozsáhlou konzultaci o budoucí roli této univerzální služby. Především to bylo v rámci hodnocení širokopásmového připojení. Tento konzultační proces probíhal loni od března do května loňského roku. Na základě tohoto procesu vyvstalo mnoho postojů a v podstatě a názoru a žádný konsenzus ohledně jediného správného postupu dál. Někteří tvrdili, že bychom měli postupně odstraňovat tento koncept univerzální služby, že je to vlastně jakýsi zastaralý systém spojený s starou érou telefonních služeb, nebo například někteří hovořili o širokopásmovém připojení, jakožto povinném typu připojení a tak dále. Čili opravdu to byla celá škála názorů. Zjistili jsme, že členské státy v podstatě nechtějí zavádět nějaké zásadní změny do stávajícího systému. Stávajícího systému, kde ta univerzální služba je považována za jakousi záchranou síť, která bojuje mm, proti sociální exkluzi. A rovněž chtějí Mm, mít tu flexibilitu ohledně přístupu na internet. Tři body. První záležitost. My jsme zahájili a určitou, určité hodnocení analýzy dopadu. Analyzujeme všechny možnosti, které zde vystály v rámci konzultačního procesu, například i včetně povinného širokopásmového připojení na úrovni EU. To, co jsme zjistili, kdybychom, kdyby jsme to, kdyby to bylo povinné připojení, tak by to bylo příliš nákladné, především v těch zemích, kde toto připojení nebo pokrytí je velice nízké. To znamená, že poté náklady pro tento sektor a pro jednotlivé domácnosti by byl byly opravdu velice vysoké. Dále je zde mnoho různých ještě propasti či nepokrytých míst, například teda to pokrytí um, sítěmi a využívání těchto služeb. Jedním z důvodů těchto mezer je v podstatě ta strana poptávky, nedostatek zájmu nedostatek digitálního povědomí či zájmu o internet. A my si myslíme, že tato univerzální služba nebo to, aby byla povinná, to by nepředstavovalo nejlepší způsob, jak vyřešit tento problém poptávky. Jsou zde jiné možnosti, které máme v digitální agendě zahrnuty a které jsou lepší pro řešení tohoto problému efektivním způsobem. A na závěr si myslím, že ta pružnost či flexibilita která vyplývá z toho balíčku z roku 2009, je dobrá, ale mohla by vést k mm, různorodému přístupu ze strany regulátorů k širokopásmovému připojení. A to by mohlo vést k určité nejistotě na tomto poli a mohlo by to podkopat eh, snahy telekomunikační společností investovat do širokopásmového připojení a proto by to vyžadovalo nějakou reakci na straně EU. Nyní bych ukončil svůj příspěvek a poprosil bych kolegu. Děkuji, pane předsedo. Všechny všechny ty záležitosti, které se dotýkají čísla 2, jsou pro nás známe. My jsme celá léta už eh, se snažili reagovat na tuto problematiku. Hodně kvalitní práce na tomto poli již bylo odvedeno a ten, to číslo je v podstatě obecně mm, funkční a je k dispozici v celé EU. Evropská komise velice pečlivě sledovala implementaci tohoto rámce a zároveň všechny požadavky rámce na úrovni EU. Zahájili jsme mnoho různých postupů v této oblasti mm, pro porušení, dále korolokace, mm, o kterých jsme zde již hovořili, i když samozřejmě v této oblasti ještě existují problémy a je to propojeno s tím, že například to není k dispozici pro klienty, kteří jsou, kteří zrovna hovoří v roamingu, to no, samozřejmě, že v roamingu je to služba, která je nezby, ne, ne, nesmírně důležitá, čili výzvy zde ještě zůstávají. Hlavní výzvou, podle mého názoru, a to se již zaznělo, je informovanost. Je jasné, že i přes úsilí, které jsme odvedli v této oblasti, tak um, ehm, 75 našich občanů v podstatě ani neví, že je to celoevropské nouzové číslo. Evropská komise neustále žádá členské státy, aby zvýšili své úsilí v tomto ohledu, aby informovali občany o tomto čísle, o jeho existenci a my to samozřejmě děláme pravidelně. Zítra máme mm, oficiální den, který se věnuje tomuto nouzovému číslu a to znamená, že se budeme snažit zvýšit toto povědomí. Ale nová, nový je regulační rámec, revidovaný rámec, který by měl být transponován do května letošního roku. Je zde, jsou zde nové požadavky na toto číslo 112. Požadavky, které mají zajistit to, aby to bylo číslo k dispozici pro občany s postižením, aby jsme zde měli mm, aktuálnější koro lokace, požadavky v této oblasti. Spolupracujeme s členskými státy na tomto poli a snažíme se zajistit to, aby předchozí požadavky, nové požadavky byly realizovány správným způsobem. Ovšem je zde ještě mnoho výzev a to hlavní je informovanost. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Rapti, nemáme moc času, já nevím, chtěla jste k tomu ještě něco kromě časového harmonogramu. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za všechny nápady, návrhy, podněty a vůbec za všechno. A závěrem bych řekla ještě následující. Budu čekat i písemně další návrhy, e-mailem, všechny vaše podněty vše, co si myslíte, že by mělo být do zprávy zapracováno. Už jsme tady hodně dlouho in, hovořili o informacích a ta informace jsou velice důležité, když hovoříme o čísle 112. Tam, eh, kde se o to dostatečně postarali, tam to funguje. Například ve školách máte jeden nos, dvě oči, jedna ústa. Takže to je také jedna, jedna, dva. To je jenom jeden takový přístup, možná, že vymyslíme ještě něco dalšího. Všichni se nad tím musíme zamyslet. A jsou dvě slova, která jsou mimořádně důležitá pro tuto zprávu. Jednak eh, tedy širokopásmové připojení a jednak eh, potom... Děkuji a ještě časový harmonogram. Čili vy nám zašlete návrh do 28. Mm, února pro překlad. Eh, 21. a 22. března se na to můžeme podívat ještě jednou. Dále 11. 4. proběhne hearing a workshop a poté se podíváme na pozměňovací návrhy a v květnu, čili opravdu budeme mít dostatek času. Děkuji. Nyní už opravdu máme velice málo času, říká pan předseda. Já jsem o tom hovořila s paní Korholou, ale pravděpodobně to, co uděláme, nyní je, že zahájíme diskuzi o našich bodech. Asi nebudeme mít možnost nějakého rozsáhlého, rozsáhlé diskuze. Některé body už jsme pokryli, například univerzální služby a tak dále, čili prioritu dáme těm návrhům stanovisek, které již máme k dispozici a budeme o nich hlasovat, uvidíme, jak nám to půjde. Čili nyní bych poprosil pana Hanse Petra Majera, aby nám prezentoval své stanovisko pro výbor jury, jsou to možnosti politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky. A rád bych ho poprosil opět o stručnost. Je to kolega, který je obvykle velice stručný, abychom měli možnost ještě si prodiskutovat tuto důležitou zprávu. Prosím, máte slovo, pane kolego. Děkuji, kolegyně a kolegové. Chtěl bych stručně představit mé stanovisko, které máte k dispozici v podkladech. Je to k evropskému smluvnímu právu, jsou to pouze dvě strany, znáte to. Tam je možné napsat jenom ty nejdůležitější věci a vše ostatní nechám na pozměňovacích návrzích. Hovořil jsem s mnoha zainteresovanými skupinami, s mnoha, náro, z mnoha zemí, slyšel jsem různá stanoviska, setkal jsem se také s paní Volis, což je hlavní zpravodajka z výboru Jury. Zpráva Ekon eh, i eh, její zpráva jsou k dispozici od ledna. Eh, Německá spolková rada ta měla také některé podklady, které měly trochu jiný obsah a já vycházím z toho, že také budete mít k dispozici informace od vašich národních míst, které budou asi také poněkud jiné. Při zhodnocení všech stanovisek bychom se měli přesto snažit eh, vytvořit evropské smluvní právo pro budoucnost. A podle mého názoru budoucnost má jeden jednotný evropský soubor, který bude schrnovat všechny ty věci, které jsou dnes řešeny odděleně. Bude to tam schrnuto a především zjednodušeno. Je tím míněno, že se dlouhodobě pokusíme vytvořit jeden svazek předpisů pro spotřebitele tak, aby tam každý našel to, co potřebuje. V tuto chvíli je to problematické. Máme směrnici eh, o zboží, potom máme eh, o určitých doložkách při zneužívání, potom máme směrnici o prodeji na dálku, máme směrnici o ochranu spotřebitele, kterou jsme teď právě schválili. Takže i právníci už se v tom začínají pomalu ztrácet a otázka je, jak by se v tom měl orientovat spotřebitel. Myslím si, že cílem by mělo být vytvořit svazek, který by zahrnoval vše. Smlouvy, spotřebitelské smlouvy pro podniky, a pro ostatní a mělo by to tam být jednoduše shodnuto. Je to samozřejmě cíl, který je ještě velice vzdálený, ale myslím si, že už můžeme udělat první krok tímto směrem. A to 28. režimem. Tím bychom mohli vytvořit takový soubor nějakých základních právních pojmů, nemělo by to být příliš složité a mělo by to nejprve být alternativou pro některé přeshraniční případy. V členských státech je vidět veliká skepse. Ale pokud chtějí členské státy zavádět své vnitrostátní um, takové aplikace, tak by to bylo také k uvítání. Bylo by to dobré. Pokud dojde k provádění, tak je potřeba, aby se prováděla všechna ta pravidla. Ne, aby si někdo mohl z toho vybírat eh, ty bombonky a zbytek eh, nechat. Buď se to převezme kompletně, anebo vůbec. Je potřeba, aby to celé vlastně platilo už od samého počátku, aby spotřebitel mohl mít volbu, jestli si vybere evropský nástroj anebo národní nástroj. A když má mít někdo volbu, tak samozřejmě musí být dobře informován. K tomu bychom také měli něco říci. Je potřeba vytvořit smluvní právo, které bude jednoduché, jasné, transparentní, pohodlně používatelné a srozumitelné. Nesmí docházet k právní nejistotě, nesmí to být naformulováno tak, že to bude pro spotřebitele nepochopitelné. A to je velmi velikánský úkol, protože eh, tedy naformulovat to tak, aby to lidé chápali. To není snadná věc. Eh, pokud se podíváme na eh, návrhy komise, tak plná harmonizace ta v tuto chvíli nepřipadá v úvahu, protože Evropa ještě nedošla tak daleko. Ale máme tady návrh 28. režimu, což je eh, dobrý krok do budoucna a myslím si, že komisi položíme ještě celou řadu dalších otázek, komise nám snad odpoví. Například opakuje se otázka, jestli vůbec souhlasí předpoklad, že všichni spotřebitelé nemají výběr eh, nákupu anebo že malé a střední podniky nechtějí vlastně ani prodávat své zboží v jiné zemi eh, kvůli tomu, že neznají ten právní systém té druhé země, anebo je to způsobeno jazykem, neznalostí jazyka té jiné země. Takže to jsou věci, které musíme vyjasnit a jinak samozřejmě napětě čekám na všechny vaše komentáře, pozměňovací návrhy nebo podněty. Děkuji. Thank you very much indeed, Mr. Meyer. Now, um... Děkuji mnohokrát, pane Majere, jenom bych chtěl připomenout, eh, tím zpravodajem, Máme paní Steller, pan Schmidt, nesedíte eh, na Sarada liberálů, potom paní Rille, také pan Fox. A poslední kolega tady není, takže paní Style, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat eh, našemu zpravodaji a podobně jako pan Majer, jsem eh, byla kontaktována celou řadou zainteresovaných stran a jedna zajímavá věc je, že čím dál tím více lidí je proti tomuto návrhu. Nikdy jsem neviděla eh, takovou lobby, že jak City eh, of London, tak zástupci spotřebitelů, všichni jsou proti a budeme muset řešit tento problém. A já si myslím, že je zapotřebí také se obrátit na komisi. Věřím, že bychom měli provést skutečnou studii hodnocení dopadů v případě tohoto návrhu. Já bych také chtěla analýzu nákladů. Například organizace na ochranu spotřebitelů a my ukázali studii, která poukazuje na to, že 72 spotřebitelů uvádí, že nakupují v zahraničí právě kvůli cenám. Ale potom jsou tam nejrůznější podmínky, které jim v tom zabrání. Já si myslím, že musíme lépe analyzovat fakta. Také jsme odhlasovali, nebo budeme hlasovat o směrnici o ochraně spotřebitele. Máme zelenou knihu, dále smluvní právo a nyní máme příležitost finalizovat své stanovisko, stanovisko Evropského parlamentu. Můžeme hlasovat o směrnici na ochranu spotřebitele, takže mi to trochu přijde divné. Musím se zeptat, proč musíme provádět ještě změny ve smluvním právu. Díváme se na obchod, na směrnice na ochranu spotřebitele. Jsou tady jednotlivé dokumenty a co znamená tento nepovinný nástroj. Co to znamená, že to je volitelný nebo nepovinný nástroj, který my můžeme eh, využít? Můžeme skutečně takto ochránit naše spotřebitele a vidíte, že smluvní právo bude také aplikováno interně, národně? Čili to jsou otázky, na které musíme odpovědět. Je důležité, abychom to náležitě prodiskutovali a já se těším na to, co nám k tomu řekne také komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Stelrve. Chtěl bych eh, také poděkovat za čokoládu, což byl dárek eh, belgického předsednictví, které jste obdržela, takže jste velice laskavá, že jste se s námi o tuto čokoládu podělila. A nyní pan Schmidt. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je to velice citlivá otázka, proto se na nás všichni obracejí, dokonce i vlády, spotřebitelské organizace. Souhlasím eh, s paní zpravodajkou, odvedl, odvedl, odvedl dobrou práci pan zpravodaj a myslím si, že to vidíme velice podobně. Paní Stylerová možná to trošku nadsadila, že jsou všichni proti. Já nevím, já si myslím, že se nacházíme někde ve středu. Někteří říkají, že to postupuje příliš rychle. Pokud se pamatuje, tak se o tom bavíme o té době, co jsem v Evropském parlamentu. Někteří zase říkají, že to není zapotřebí, ale já si myslím, že v tom není problém. Myslím si, že se mílí a možná uslyšíme také nějaké informace od komise. Líbí se mi ta myšlenka, že neharmonizujete všechno najednou, neříkáte udělejte to a to, ale dáváte určitou volbu, volitelný přístup. A pan Myers hovoří o 28. režimu, možná Chorvatsko eh, ho bude trošku litovat, že se toto řekl, ale můžeme říct si 27 plus 1. Myslím, že to je myšlenka, kterou můžeme probrat podrobněji. Myslím si, že v této chvíli bychom neměli jít úplně ruku v ruce se všemi vládami a ostatními, aby nám říkali, abychom to v podstatě odložili. Já vím, že to bude trvat nějakou dobu, souhlasím s kolegyní Styler, která říká, že když to uděláme teď, tak to vlastně bude v rozporu s tou či onou směrnicí. Asi máte pravdu, ale možná bychom to mohli zvážit v návrhu této zprávy. Možná bychom to takhle mohli říct a mohli bychom poukázat také na práci jiných výborů. Na závěr Pan Majer to, myslím, říkal, že by to měla být legislativa, která by byla přátelská vůči uživateli, měla by být jednoduchá, všichni by ji měli rozumět a měla by především informovat spotřebitele. To je zásadní. Je dobré, že se snažíme vytvořit evropskou vizi, která se týká ochrany spotřebitele. Ano, tento výbor má pana Švába, ten uvedl skvělou práci, ty první kroky, ale víme, že je to nesmírně obtížné. Pokud nebudeme v předvoji těchto změn, tak to někdo za nás jiný neudělá. Já bych chtěl podpořit tuto zprávu a možná bych chtěl doplnit ještě nějaké trochu odlišné pozměvací návrhy, ale obecně, pane Majere, jste odvedl skvělou práci. Děkuji. Ano, jste skutečně ve středu. Paní Rule? Já jsem o něco skeptičtější a budu souhlasit s paní Styler. Překvapivě v Německu to byla jedna věc, na které se shodly všechny spolkové strany, to se nestává. A Byly tam také jak eh, hospodářské eh, svazy a nebo svazy spotřebitelské, které tam byly také velice skeptické. A teď už se dostávám k tomu, eh, co tady uh, se týká pana Švába. My jsme měli veliké problémy se zprávou pana Švába a moje, moje první podmínka by tedy byla, abychom nejprve vyčkávali uh, než bude uzavřena směrnice o právech spotřebitelů předtím, než uděláme další krok. Protože si myslím, že nebude výhodné, když bychom teď velice rychle přešli do další fáze a nevyčkali to, co se stane. Protože potom bychom měli opět velice fragmentované právo, protože něco rozhodneme v rámci směrnice o spotřebitelských právech a potom e, tam budeme mít další věc a to je e, režim 28. Takže proto bychom teď měli vyčkat na celý tento proces a také souhlasím s paní Styler v tom, že potřebujeme více informací od komise. Potřebujeme dopadovou studii, která to vše podrobně přeskoumá a která e, řekne, jak to bude vypadat, kdybychom tento režim 28 použili ve vnitřním trhu. Potom v oblasti internetu, e-commerce, tam by to možná alternativě bylo možné, protože tam je to tak, že v malých členských státech částečně už nemáme dostatek eh, těch, kteří tyto věci nabízí a někde jinde je zase velký proces koncentrace, takže by bylo dobré, abychom měli možnost mít alternativní režim EU, kterým bychom přispěli k větší hospodářské soutěži, větší transparentnosti a k větším právům pro spotřebitele. Ve všech ostatních oblastech si to vlastně ani nedovedu představit v tuto chvíli. Myslím si, že bychom k tomu ani nezískali většinu. Kdybychom se ovšem snažili něco takového udělat v jedné oblasti a tím bychom vlastně vytvořili důvěru, protože to chybí, důvěra tam není, pokud vím z těch informací, které jsem získala, tak důvěra tam zatím ještě není. A proto e, bychom e, tady měli e, se držet toho, že lepší vrabec hrsti než holub na střeše. Uh, Jménem pana Foxe, který mi dal poznámky, to sdělení, se kterým souhlasí také Skotsko i Anglie, čili nebudu úplně vše opakovat, ale jenom několik praktických poznámek. Myslím si v první řadě, že teď jsme v takové situaci, že nevíme, jestli skutečně definujeme dané problémy. Nevíme, jestli řešíme to, co bychom měli řešit. Musím v podstatě hledáme, eh, nebo máme řešení a hledáme problém. A já se nacházím v podobné situaci. Nevím, zda eh, se nám podaří odpovědět na všechny problémy, které údajně existují, ale jsme tam, kde jsme. Podle mého názoru bychom neměli jít nad rámec eh, těch volite, volitelných eh, nástrojů, měli bychom mít takový balíček, ale co se týče podnikových eh, smluv, tak jsou tady nejrůznější modely, nejrůznější zákonné normy, které se pracují, eh, používají na ministerstvech, eh, například v oblasti informačních technologií nebo zadávání veřejných eh, zakázek při výstavbě. Čili v případě podniku to není nic nového, že chceme vytvořit nějakou harmonizaci, čili takováto takovéto nástroje, které můžeme vytvořit, by mohly vzniknout a měli bychom pozbudit, aby je lidé používali. Já jsem trochu překvapen, Eh, co se týče doporučení komise, vlastně všechna ta doporučení já považuji za naprosto nerealistické. Například, eh, když tam hovoří o občanských eh, zákonicích a podobně. Nemůžeme harmonizovat. Měli bychom postupovat realisticky, abychom měli nějakou šanci. A když se podíváme, jak se situace vyvíjí v jednotlivých členských státech a jak to jde všechno pomalu, tak eh, bychom měli postupovat přiměřeněji. To by bylo asi užitečnější. Co se týče samotných spotřebitelů, jedna věc, co mě překvapuje, a to předložil pan Majer, eh, spotřebitelé se musí vybrat eh, mezi těmi volitelými nástroje anebo národními zákony. A když se mohou zvážit, co zvolí, tak mi to přijde naprosto nereálné, protože nakonec bude rozhodovat dodavatel. Dodavatel se rozhodne, jaké podmínky bude nabízet spotřebiteli. Pokud například Evropská smlouva nabídne spotřebiteli ochranu, která bude pod úroveň ochrany, která je nabízena vnitrostátně, tak to bude nepříznivé pro spotřebitele. Naopak, pokud tvrdíme, že za jakékoliv situace toto smluvní právo bude dobré pro spotřebitele, tak se nám podaří eh, dosáhnout to, co jsme, o co se snažíme se směrnicí na ochranu spotřebitele. A to se nám zatím nepodařilo. Takže eh, komise tvrdí, že eh, smluvní právo bude dobré pro spotřebitele, mi se to zdá trochu problematické v tuto chvíli. Chtěl bych jenom říct to, co říkala celá řada kolegů. Nevidíme přesvědčivé důkazy nebo nějaké studie o hodnocení dopadu, aby komise mohla skutečně řešit problémy tak, jak je chce řešit. Pokud se jim podaří překonat mé obavy, pokud budou mít náležitou analýzu, tak bych možná se přikláněl eh, k návrhu komise, ale měli bychom být eh, Náročný, co se týče důkazů, jak to vše bude postupovat a zcela jistě bychom měli dostat více důkazů, než jsme zatím dostali. Čili tím jsem ukončil svůj litany, teď je se opět uchýlím k úloze předsedy. Teď je pan kolega eh, Trantifridis o Shadow. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Já vím, že máme málo času, proto budu velice stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za velice vyvážený přístup k tomuto textu, k tomuto návrhu. Myslím si, že je to dobrý základ pro další jednání. Chtěl bych upozornit na to, že tady byla celá, nebo je tady celá řada problémů už v tom samotném východisku. My tady velmi často rádi spolupracujeme, ale jsou tady dva různé principy. Je možné tady mít určité pochybnosti nad tímto návrhem. Můžeme to říct tak, jak říkal pan Malcolm Harbour, že to na mnoha místech zatím ještě není zcela vyzrálé, ale zároveň eh, nemůžete být proti plné harmonizaci. Musíte se rozhodnout, není možné být proti všemu eh, proti tomu, co jsme schvalovali v dokumentu Monty. Hovoříme o tom, že vnitřní trh je roztříštěný, že digitální eh, trh dostatečně rychle neroste a tady v té, v té analýze spolu souhlasíme, i když samozřejmě otázka jazyku tady hraje asi větší problém, eh, než obvykle máme pocit. A v tuto chvíli, v tomto okamžiku diskuze bych si přál, abychom eh, si neuzavírali všechny alternativy. U směrnice pro spotřebitele jsme možná zjistili, že to plná harmonizace je velice obtížný, eh, obtížný způsob postupu. A potom mi připadá, že je dobré, že komise se snaží nalézt alternativu. Pokud se nám nebude líbit, tak eh, opět spadneme do plné harmonizace a diskuse začne od počátku. Já jsem tedy otevřený pro všechno, ale myslím si, že není možné říci, že jsme proti všemu, co by v této oblasti mohlo přinést eh, sjednocení. Much. Uh, Děkujeme. No, zdá se, že už nechce vystoupit nikdo a proto bych poprosil ještě jednou pana kolegu z komise. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Majerovi a i dalším členům tohoto výboru za kvalitu této zprávy. Přijde mi velice pozoruhodné, že ve třech výborech, které se zabývají touto zprávou v právním výboru, tady ve vašem výboru a také v Ekonu, byly předloženy zprávy, které zhruba kráčí stejným směrem. I diskuze, které jsme vedli podle mě mají některé společné body. Možná, že jsem od přírody optimista, nebo možná, že jsem profesionální optimista, ale vidím tady celou řadu takového ladění, které mě vede k tomu, že jsem optimistický. A nyní některé poznámky k tomu, co se zaznělo v diskusi. Možná několik slov k tomu, o čem jste se zmínili vy, to znamená ta analýza dopadů. O tom už se zmínila i paní Styler. Ano, samozřejmě, že analýzu dopadů musíme provést. V současné době připravujeme tuto analýzu. Už máme, už jsme začali sbírat data, máme kontrakt, outsourcingový připravujeme takovou analýzu dopadů, která hloubkově zhodnotí i celou zelenou knihu a všechny možnosti. Ano, je to pro nás velice důležité cvičení a my provedeme opravdu důslednou analýzu dopadu v tomto ohledu. V rámci poslední rozprávy už jsem měla možnost se zmínit o některých datech, nebudu zde všechno opakovat, ovšem taková reakce k tomu, o čem se zmínila paní Styler. Vy jste hovořila, že všichni jsou proti vám. Možná je zajímavé podívat se na to, že z Velké Británie je zde mnoho příspěvků, které jsou sice proti, ovšem, když se podíváme na ty, který se to nejvíc dotýká, například Evropská, teda Britská federace malých podniků a retailové konzorcium, tak ty to nám poslali docela pozitivní příspěvky a zároveň zajímavá data, zajímavé informace. Ty příspěvky z britského retailové konzorcia, to je vlastně ta cílová skupina, kterou by právě měli zajímat nástroje, o kterých hovoříme, oni tam um, citovali data od jednoho ze svých členů, kteří hovořili, že rozšířili vývoj, no, rozšířili export, nebo kdyby rozšířili eh, vývoz do jednoho dalšího státu, tak by to znamenalo 15 roční, ročních eh, tržeb, eh, což je opravdu značné číslo. Podobná, podobná data máme i z britské Eh, Federace malých podniků. Čili ještě jednou nebudu zde opakovat veškerá čísla, o kterých už jsem se zmínil. Možná my jsme měli možnost se sejít s vaším sekretariátem, data máme k dispozici na mm, webu, to znamená, že je máte k dispozici jedna věc, o které bych se rád zmínil, Například eh, ten průzkum pro malé a středně velké podniky, ano, není to reprezentativní vzorek, protože ten, není to dostatečně zastoupeno. Ovšem budeme mít eh, takový přehled eurobarometru, který bude reprezentativním vzorkem. A my jsme požádali malé a středně velké podniky, myslím, že jsme jim předložili asi 13 nějakých překážek, jazyk, kultura, náklady, to všechno tam bylo zahrnuto. A je zajímavé, se podívat, že mezi těmi deseti nejdůležitějšími překážkami, které jim brání v přeshraničním eh, fungování, prvních šest se právě dotýkalo eh, tohoto smluvního práva. První se ho dotýkal, druhý ne a všechny ostatní se dotýkaly smluvního práva. Čili pokud je ustanovení aplikačního práva této oblasti 74% malých a středně velkých podniků to představuje za problém. Pokud jde o překlad, 68% to považuje za překážku právní poradenství 65%, nedostatek informací, zahraničního kontraktu 59%, dále soudní spory 59% a problémy ve vyjednávání takového zahraničního kontraktu 55% a mm, aplikovatelné právo, které se uplatňuje. Čili to jsou užitečná data, uvidíme, co nám přinese Eurobarometr. Ovšem skutečně mohu říci, že něko- tato data již máme k dispozici. Paní Stále Roba, vy jste se zeptala, co to znamená ta dobrovolnost nebo ta, ta volitelnost. Já vím, že už nemáme čas, takže velice stručně ty mm, dobrovolné nástroje. To znamená, že je to nástroj, který jak si nepředložíme těm stranám nebo těm zúčastněným stranám mm, a že to v podstatě jako jediný, jediná možná, že to umožní prodej produktu na základě jedné smlouvy a jedné Ehm, ho IT, to znamená, nebudou muset vzít v potaz 27 povinných eh, pravidel v této oblasti ochrany spotřebitele a pokud jde o vysokou úroveň eh, ochrany spotřebitele, už bude zahrnutá v tomto, v tomto dobrovolném nástroji. Co to znamená, že podniky využijí tento nástroj pouze, pokud eh, mají dojem, že to slouží jejich ekonomickým cílům. To stejné platí pro ostatní zúčastněné mm, mm, smluvní strany, to znamená, všechny strany to využijí, mm, pokud je to kvalitní, uživatelsky příjemné, pokud to slouží jejich zájmům, čili opravdu podporuji pana Majera v tomto ohledu protože toto jsou požadavky, které musí být splněny. Pokud se podnik rozhodne, že využije takový nástroj, tak ho využije pouze, pokud ty mm, náklady prvopočáteční, které tam vyvstanou, samozřejmě budou nižší než výhody, které z toho poplynou. Čili budou mít eh, možnost výběru. Ovšem, když budou mít pocit, že ty počáteční náklady jsou příliš vysoké nebo větší než ty výhody, tak si prostě tento nástroj nezvolí. A v tom je ta krása takového dobrovolně použitelného nástroje. Paní Styler i ostatní kolegové se o tom zmíní, pan Schmidt například, pan Rule, ta fragmentace v rámci směrnice o právě spotřebitele. V tomto ohledu je důležité si uvědomit to, co již bylo řečeno i paní Růle, to prostě musí proběhnout. Musíme opravdu eh, využívat výsledky CRD. To znamená, všechno, co je plně harmonizováno v CRD, musí být eh, skopírováno a využito v každém nástroji, který vyplyne z tohoto cvičení. A tam, kde je minimální harmonizace, ať už je to v rámci CRD, nebo prostě to nespadá do toho, eh, do toho obsahu, tak to využijeme jako počáteční pojem, to, mm, mm, úroveň, to znamená, že můžete jít nad ten rámec, můžete jít výš, ovšem nesmíte jít pod tuto hladinu. Toto je základní přístup z naší strany, to znamená využívat všechno, co je zahrnuto v CRD. Rovněž se zde zmiňujete o nějakých modelových smlouvách. My jsme se o tom, zmínilo se o tom několik lidí, i několik například Berkeley eh, Consumer Asociace nebo různé britské společnosti. My jsme se o tom nezmínili, pane předsedo, protože to je záležitost, o které už jsme hovořili v akčním plánu pro rok 2004. Evropská komise připravila toto jako jeden z návrhů v rámci akčního plánu pro rok 2004. A k čemu došlo? Hmm, proběhla konference, my jsme tam pozvali podniky, asociace evropské, mezinárodní, aby to, aby to s námi prodiskutovali na této konferenci. A my jsme chtěli opravdu, aby tam došlo k těm transakcím, kontaktům mezi jednotlivými podniky, mm, kulatého stolu na základě standardních mm, smluv, které bychom využili jako model, abychom usnadnili tyto kontakty. A k čemu došlo? žádný zájem ze strany podniků. Bylo tam několik asociací, které už to využívaly, řekli nám, že v podstatě chtějí prodávat své podmínky a ty, které to nevyužívají, tak jim řekli, že o to nemají zájem. Čili my bohužel v té první zprávě výroční jsme o to museli ustoupit, protože jsme zjistili, že o to není zájem. Ano, bylo to považováno původně za dobrou myšlenku, ovšem v roce 2005 prostě jsme zjistili, že ta poptávka tam nebyla a proto jsme na konci roku 2005 to, od toho odstoupili. Rovněž jste se ptal, pane předsedo, které takové nástroje by byly lepší pro spotřebitele. Já bych řekl velice stručně nebo jaké by z toho plynuly výhody. Jednak ekonomické výhody, protože by měly větší škálu výběru a zároveň nižší ceny. Pamatujete si na ta data, o kterých jsem hovořil posledně, ty informace? Ano, jsme schopni skutečně prokázat to, že v některých členských státech, a já nebudu hovořit o všech, nemáme čas, a všem čísla můžeme poskytnout. V některých členských státech je to omezeno, ta nabídka, protože tam ne, ne, není dostatečná přezraniční konkurence a proto spotřebitel platí vysokou cenu. Všem to nám nestačí cokoliv vyplyne z této naší práce, z tohoto našeho cvičení, budeme se snažit o to, aby to bylo i zlepšení právní ochrany většiny evropských spotřebitelů ve srovnání se stávajícím AKIA ve srovnání s národní úrovní. To znamená, aby měli spotřebitelé hospodářskou, ekonomickou výhodu a zároveň i právní výhodu. Ještě jednou děkuji za pozornost. Děkujeme. Děkujeme za opravdu velice rozsáhlou odpověď. My už teď skutečně nemáme, opravdu nemáme čas. Opravdu ne, nechci, aby probíhal nějaký dialog, opravdu ne. Pouze otázka, ne dialog. Mohli bychom mít nějaké shrnutí toho konsultačního procesu k dispozici? Mm, myslím si, že kolega by nám to mohl um, předložit, to znamená ty poslední výsledky toho testovacího panelu. Pokud vím, tak eh, je to k dispozici jistě. I tyto materiály budeme mít k dispozici. Pane Majere, opravdu velice stručně na závěr, prosím. Velice stručně k harmonogramu. Já Jenom velice stručně. Chtěl bych požádat všechny kolegy, aby byli otevřeni, Protože, jak už jsem opakoval, jsme tady ve výboru pro vnitřní trh a naším cílem je umožnit všem našim občanům využívat svobody, které mají jde o to, aby mohli využívat různé nabídky a když jsou v tom nějaké překážky, tak je musíme odstranit nebo omezit a pokud existuje možnost mít eh, nějaké, eh, zás, nějaká zásadní pravidla, soubor pravidel na evropské úrovni, kterým by spotřebitelé věřili, tak potom, eh, až budou něco objednávat, tak potom se rozhodnou pro evropské právo, protože to bude pochopitelné a e, přehledné právo. Takže já si myslím, že to je velká možnost pro spotřebitele na vnitřním trhu. Děkujeme. To skutečně byla velice živá rozpráva. Těšíme se na pozměňovací návrhy. Tam nás čeká ještě hodně práce. Prvního, třetí pozměňovací návrhy. 22. to budeme rozebírat a poté budeme hlasovat ve výboru a 11. a 14. se bude hlasovat, e, čtvrtý se bude hlasovat v hlavním výboru. Děkujeme, pane kolego, za podporu, kterou vždycky Eh, poskytujete našemu výboru. Jsme velice rádi, že jste opět mezi námi, milí kolegové. Skutečně my, my jsme začali velice pozdě, tomuto dosie této oblasti jsme se věnovali velice dlouho. Nemáme čas, takže vám navrhuji následující tři zprávy, nebo já samozřejmě to navrhuji sám sobě nyní, protože se to týká třech zpravodajů. Měli bychom zde udělit nějaké preference. Pan Trantifilis a pan Šaldemose a paní Sehnalová těm bychom, já vím, že paní Sehnalová nás musí opustit um, opravdu přesně um, přes 30. Vy se nám přednesli stanoviska, dále je to paní Rojtová, já, paní Korhola. My v podstatě to je takové úvodní diskuze ve všech třech případech, takže já navrhuji, aby nedošlo k nějaké rozpravě se stínovými zpravodaji. Omlouvám se, ovšem budou mít možnost stínovi se zapojit později, budou mít možnost se zpravodaji přímo si promluvit ještě předtím, než ta zpráva bude připravena. Ovšem nemáme bohužel čas na všechno dnes Ruska. Máme zde komisi, která přišla mezi nás. Já navrhuji takovou velice kratičkou možnost vystoupit, aby se podívali na tyto krátké, alespoň vystoupení, tak asi čtvrt hodinky budeme mít k dispozici. Čili opravdu každý zpravodaj bude mít tak asi dvě, dvě minutky, bude to velice stručné. Paní Rojtová, já se velice omlouvám, že vás takto um, um, jsem to takhle zestručnil, všem, kdybyste byla tak laskavá, opravdu pouze takový váš nástin, který jste připravila v této oblasti, k tomuto důležitému, v této oblasti systémy pojištění vkladu. My jsme tam požadovali posílenou spolupráci, pokud vím, tak konference předsedů výboru to zamítla, ovšem je to z naší strany nesmírně důležitý příspěvek, proto bych vás poprosil aspoň takový nástin, které oblasti, na které se zaměříte ve svém, ve svém stanovisku, prosím chci poděkovat stínovým zpravodajům, protože jsme se už sešli před 14 dny a také komisi, která mi poskytla statistické údaje, abychom mohli lépe, eh, lépe eh, prověřit dopady, finanční dopady. Eh, Mně je líto, že nemohu představit, co nového tato směrnice přináší a tudíž se zaměřím pouze na ty diskutované oblasti Jednak jsou to požadavky na informace. V příloze je uveden standardizovaný informační formulář pro spotřebitele. Banky to považují za komplikaci, já to osobně podporuji a myslím, že bychom v našem výboru eh, mohli případně doplnit a upřesnit text, aby to bylo srozumitelné pro spotřebitele. Za druhé, eh, odvody do systému pojištění vkladů jsou eh, vlastně odstupňovány podle rizikovosti banky komise navrhuje seventy five až two hundred jsou to skoky po 25%. A já doporučuji snížit tu dolní hranici až na 50%. Důvodem je, aby střadatelé v nejméně rizikových eh, bankách, například stavební spořitelny, eh, protože žádná ještě neskrachovala, nedopláceli na klienty, které ukládají v rizikových bankách s vysokými výnosy. Eh, dále eh, je problémem, eh, určitá, určitým problémem je harmonizace financování systémů. Komise navrhuje, aby všechny banky platily 1,5 předem a půl procenta zpětně, to znamená, když to ten systém potřebuje. V současné době jsou tady země Itálie, Lucemburk, Nizozemí, Rakousko, Slovinsko, Velká Británie, které mají to pojištění vkladu založeno pouze na ex post příspěvcích a to bude jistě velmi diskutabilní. ukazuje se že kromě velké británie s tím rada bude souhlasit asi. Eh, za druhé eh, vedou se úvahy o tom zda ten podíl twenty five a seventy five je optimální to je zdali nemá být ex ante příspěvek nižší ale zase by to podle mého soudu mohlo eh, vytvořit problémy, protože by eh, vlastně problémy jiných platily více ty finanční instituce, které jsou finančně zdravější. Takže doporučuji držet se stanoviska komise. Za další, není stanoveno, co se stane, až bude dosažena cílová výše. To je podle propočtu komise 150 až 50 bilionů euro v roce 2020, které budou vlastně v těch v tom systému zajištění fondů. Zvyšování cílové výše by nedávalo smysl, ale zastavení odvodů by mohlo případně umožnit, aby některé finanční instituce více riskovaly. Takže to je téma, které není dořešeno a eh, je potřeba se tomu věnovat. A tady bych chtěla teď se zastavit nad jedním bodem, který se týká vlastně výpočtu dopadů tady eh, tohoto odvodu eh, do těch fondů. Eh, protože podle, eh, podle návrhu komise eh, se vlastně se navrhuje zajistit tu finanční rezervu tak že každý vklad a to třeba i když se jedná o vklad jenom tisíc eur by byl kryt až do výše těch 100 tisíc eur což by znamenalo že by se vlastně nashromáždila rezerva v tom roce two thousand and twenty těch 150 plus 50 bilionů eur. Eh, je tady ale ještě jiná varianta a to je jít na eh, to že by se eh, vlastně zajišťovaly jenom ty kryté vklady to znamená ta skutečná výše vkladů a ten objem by pak mohl být nižší ninety three plus thirty bilionů a mluvíme tady vlastně o dopadech které by to mělo na celý finanční sektor a když si uvážíme že jsou tady další finanční nástroje které jsme přijali a jsou dále v běhu dnes už v parlamentu tak eh, se můžeme domnívat že už nenastane v budoucnosti tak strašná nebo ještě větší krize než nastala v roce two thousand and eight two thousand and nine a to je víceméně politické rozhodnutí zda tedy jít na ty kryté anebo na ty, na ty Eh, eligible, teď eh, eligible vklady. Eh, já bych tady chtěla říct, že z těch statistik, která nám komise poskytla, vyplývá, že v roce 2008 dohromady ty finanční fondy operovaly částkou 23 bilionů euro a že například v roce 2008 by podle výpočtu na způsobilé vklady to znamenalo nine three bilionu eur a v případě těch krytých vkladů by tam přispívaly pouze four six a přitom tehdy tam bylo jenom. one eight je to součet bez německa polska a litvy. tak to je velmi závažný bod který uh, musíme diskutovat. můžete prosím jenom schrnout já myslím že řadu těch podrobností můžeme probrat možná někdy jindy. Máme, pane předsedo, bohužel už žádný vlastně další termín na rozpravu a já bych velmi ráda slyšela, co si myslí kolegové o těchto, této ožahavé věci. Eh, já tady mám další bod. Spochybnění vzorce na počítání rizikovosti jednotlivých finančních institucí. <clears throat> Například podle toho vzorce jedna z bank, nebudu ji teda jmenovat, eh, která byla vyhodnocena jako, podle ratingu agentury jako nejlepší, tak by vlastně spadla do kategorie společně s bankami, které mají finanční problémy, takže to je docela závažný problém. Nemůžu se, nemám často rozebírat. Za další je problém systém vzájemného půjčování mezi státy, pojištění vkladů různých členských států. Mm, já to podporuji, nebudu rozebírat kritiku a problémy, které to v sobě může mít. Vyplacení náhrad, to je diskutabilní, to se opravdu týká ochrany spotřebitelů návrh směrnice předpokládá že by ze současných 20 dní plus ten se vypláce, by to zkrátilo na sedm dnů. řada odborníků včetně spotřebitelských organizací to považuje za nerealistické ale zároveň chci vysvětlit že třeba velká británie nebo dánsko to dokonce je schopna vyplácet i za tři dny. Eh, <clears throat> další problém vidím... Susanna, really I mean, no, uh, já se moc omlouvám, paní Rojtová. Chtěl bych vám jenom připomenout, že tento výbor se zaměřuje na otázku ochrany spotřebitela. Vy hovoříte především o finančních otázkách a to nespadá do naší odpovědnosti. Máme ještě další zprávy, které musíme zvážit, takže se omlouvám. Můžete nám dát jenom celkově svůj závěr a co tedy doporučíte našemu e, výboru ve vašem návrhu. A pak požádám pana Binku, aby udělal velice stručný komentář zabývám těmi body, o kterých vím, že se jimi bude zabývat Ekon, ale přesto tady je ještě další řada problémů, které tedy bohužel nemohu vyjmenovat. Eh, mohla, mohu mluvit o tom, eh, co si přeje BEUK, co si přejí banky v případě tedy eh, výjimek pro dočasné vyšší úrovně vkladů, registrovan a tak prostě vůbec o těch definicích. Takže to je určitý problém, který tedy budu řešit eh, mimo výbor, jenom se zpravodají, případně navrhnu účast dalších kolegů, členů, kdo se toho chce zúčastnit. Eh, eh, já se domnívám, že budeme předkládat, tak jak vyplynula z té schůzce se stínovým zpravodají, že budeme předkládat určitý penzum pozměňovacích návrhů, respektive změn v té směrnici vzhledem k tomu, že není možné tady diskutovat, tak to prostě nemůžu k tomu víc nic říct. Osobně podporuji to, aby tato směrnice prošla naším výborem, abychom stanovisko učinili. Ehm, registruji, co se bude dít v Ekonu, registruji, co se děje na radě, kde pravděpodobně dojde k oddělení části týkající se spotřebitelské problematiky od té, eh, řekněme, více finanční. Ehm, je otázka, jak si s tím poradí maďarské předsednictví, ale já se domnívám, že my bychom měli dát jasný mantinely v tom, co si myslíme, že je rozumné a užitečné s ohledem na ochranu a na, na, na to, aby to nebylo zbytečně nákladné. A já se domnívám, že tak, jak je to nastaveno, tak je to možná skutečně zbytečně nákladné. A jsou tady možnosti, které budu navrhovat, jak na to jít, jak to slevnit, tak, aby se tam v tom nedržely peníze. Vážná věc, podle mě, která se netýká jenom IMK, ale všech, je to, že Eh, ty banky budou, respektive ty fondy budou moci investovat své finanční prostředky eh, do jedné instituce pouze do výše 5 distribuovaných prostředků, což znamená, že v malých státech, eh, ze z malých států se budou finance přelévat do těch větších. To je velké politikum, které asi zajímá každého. Okay. Okay. Okay. Well, Děkujeme za tyto informace. Já vím, že jste eh, proskoumala a analyzovala situaci, zcela si to proberete se stínovými zpravodaji. A nyní, pan Vinka, mohl byste nám stručně říci, co se myslíte o těchto bodech? Mohl byste na to prosím zareagovat? Je tady pan Benka? Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já navrhuji, že se zaměřím především na ochranu spotřebitele, ale pochopitelně chtěl bych vyjasnit jenom jednu věc, že jsme kdykoliv v dispozici, eh, pokud máte jakékoliv dotazy. Hlavním účelem této směrnice bylo zjednodušení a harmonizace v zájmu jednak spotřebitelů, tak finanční stability, protože obě otázky, jak finanční stabilita, tak ochrana spotřebitele jdou ruku v ruce. Chráníme spotřebitele, chráníme část jejich vkladů do určité míry, protože je to nezbytné. Je důležité, abychom zachovali finanční stabilitu, to všichni vědí. Pokud bychom neměli ochranu vkladů, tak by eh, vkladatelé eh, žádali okamžité vyplacení svých vkladů, což by mělo neblahý dopad na celý ekonomický a finanční systém. Takže opět zjednodušení, harmonizace, ochrana spotřebitele. Dovolte mi, abych eh, eh, uvedl prvky, které jsou důležité pro ochranu spotřebitele. Učinili jsme určité volby. Měli jsme tam střed zájmu. Na jedné straně eh, spotřebitelé, na druhé straně banky a jejich Eh, systémy vkladu. A komise se zaměřila především na alternativy, které jsou příznivější pro spotřebitele. Chtěl bych říci, v jakých oblastech jsme tak učinili. Myslím si, že v první řadě, co se týče té lhuty vyplácení, eh, navrhli jsme, že zkrátíme tuto lhutu z 20 dnů neměli bychom mít iluzi skutečně, že to je 20 pracovních dnů, znamená to měsíc v zásadě. Mělo by se to zkrátit z měsíce na týden. Proč? Je to snadné, protože všichni se mohou podívat do své peněženky a pravděpodobně nebudou mít dost peněz, aby prostě v měsíc nebo ještě déle žili jenom pouze z toho, co mají v peněžence. Bude to možná možné pouze týden, ale zcela jistě ne čtyři týdny. Pokud vám skolabuje nebo zkrachuje banka, tak eh, nemůžete žít eh, z toho, co máte v hotovosti měsíc. Také musíme být realističtí. Dali jsme ten eh, podní limit na sedmi dny. Proč? Jsem velice vděčný, že to paní Rojtová zmínila, protože některé země jsou schopné to udělat, jak říkala Velká Británie i Dánsko. Měli bychom se pokusit o nejlepší praktiky v zájmu spotřebitele, to znamená tedy sedm dní. Pro spotřebitele jsou tady další přínosy. Například jednotné místo, kontaktní místo. Jak asi víte, tento systém pojištění vkladů, odpovědnosti za tento systém je stanoven um, tou materskou společností banky. Záleží, o který ovšem členský stát se jedná, nicméně mohou být pobočky. Mohou být pobočky v zahraničí, v jiných členských státech a v tomto případě podle stávajícího režimu je to ta ten eh, systém pojištění vkladů v té domácí bance, které musí vyplatit tyto vklady, i když vkladatelé mají svůj vklad u té pobočky, která funguje v zahraničí. Pochopitelně pro vkladatele je snadnější, že pokud obdrží peníze z toho systému pojištění vkladu, když to vyplatí ta pobočka, kterou mají blízko u bydliště. Ale záleží, jaký systém musí nést to břemeno eh, vyplacení. Jenom ještě další věc, a to je měna. Pokud eh, účet eh, toho vkladatele je v určité měně, ale systém pojištění vkladu odpovědný eh, za výplaty a celá ta banka je eh, v jiné měně. Například máte pobočku z euro, ze zemí eurozóny, která působí v členském státu, kde se nepoužívá euro. Znamená to, že by vkladatel by zpět dostal eura, i když i chtěl, aby ho vyplatili v domácí měně, a nebo naopak kde tedy není euro, tak by to naopak bylo oproti zemím, kde euro je. V tomto případě náš návrh zvolil, že ty výplaty budou prováděny v měně účtu a ne tedy v měně toho systému pojištění vkladu. Já si myslím, že to jsou asi tři základní otázky, které se nejvíce týkají ochrany spotřebitelů, i když, a to je poslední prohlášení, pochopitelně, lepší financování a ostatní operační záležitosti, které se eh, týkají lepší ochrany spotřebitele, musí zajistit, aby to, co jsme slíbili, to znamená lepší ochranu spotřebitele, může být nejzajištěna, ale především také zafinancována. Děkuji mnohokrát. Děkuji eh, mnohokrát za tento přehled a jak paní Rojtová říkala, je to velice důležité stanovisko, takže musíme odvést hodně práce. Můžete nám říct ještě svůj harmonogram, prosím, abychom věděli. Já tady mám, že bychom to měli přijímat 12. a 14. dubna. Budete předkládat svůj návrh 21. a 20. března a budeme si muset stanovit dost těsné termíny pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů. Takže doufám, že vám to vyhovuje. Musíme to také rád přeložit. Takže výborně. Paní Rojtová, chcete ještě říct něco na závěr? K překladu to má jít 1. Eh, března, ale jenom k tomu, že máme Štrasburg a zelený týden, tak vlastně nezbývají vlastně žádný den na tu rozpravu. Takže já bych snad asi poprosila eh, všechny, kdo mají chuť eh, prostě se na tom podílet, tak asi abychom teda komunikovali mm, e-mailem, protože se to nedá zřejmě zorganizovat já jsem se o to trošku slibovala víc o té dnešní well, zkusky. Ale chápu situaci. Well, there will be a chance to discuss... Ano, bude možnost ještě probrat eh, váš návrh 21. 22. března. Takže doufám, že tam to doženeme. Ano, musím a moc se omlouvám komisi, která přišla k tomuto bodu. Paní Korhola a já nebudeme mít výměnu názorů, ale připravíme si zprávy a měli bychom mít příležitost, myslím, 28. února, abychom si tedy vyčlenili čas na výměnu názorů. Takže já se moc omlouvám, že jsme tady přišli o čas, ale bohužel někdy se to v parlamentu stává. Takže velice stručně projdeme poslední tři stanoviska. Eh, začneme panem Trantafilidisem. Děkuji, pane předsedo. Úvodem bych chtěl srdečně poděkovat stínovým zpravodajům, byli velice ochotní, dobře spolupracovali a užitečně se podíleli na vypracování této zprávy, byli užiteční ve Štrasburku. Děkuji také eh, sekretariátu. Už jsem to vysvětloval na minulém setkání inovace a jak je používat pro zvýšení úrovně života občanů a také pro východisko z krize. To jsou také témata příští rady a my bychom teď chtěli analyzovat ty cíle, kterými inovace mají zlepšit život občanů. Na jedné straně je to samozřejmě tak, že z toho můžeme vypíchnout pouze ta nejdůležitější témata a já se zaměřím na konkurenceschopnost Evropy a na možnost vytvářet nová pracovní místa, která by měla nahradit ta pracovní místa, která byla odstraněna. Produkty, služby a postupy musí být inovativní. Inovace to je nástroj, který musí být využit pro vytváření pracovních míst. Existují tady ale některé slabé stránky při pronikání na nové trhy což souvisí s nedostatečným investováním, s tím, že se objeví nějaké problémy ve financování a nebo úsilí neprobíhá koordinovaně. Musíme se tedy především soustředit na to, aby v soukromém i veřejném sektoru zároveň byly ty věci vylepšovány. Malé a střední podniky musíme podporovat, ale vlastně musíme podporovat i ty nejmenší mikropodniky, které mají obzvláště velké problémy při pronikání na nové trhy. Inovativní projekty e, je třeba podporovat inovativní řešení. Otázky financování musí být zjednodušeny tak, aby tyto podniky s těmito postupy neměly problém, aby neměly problém s přístupem k finančním prostředkům. Potom je potřeba také podpořit využívání inovativních řešení. To souvisí eh, také eh, s různými eh, předběžnými zakázkami. To pos, tedy je potřeba posil, posílit příslušné vztahy a odstranit byrokracii. Také musíme podporovat inovace, které souvisí s životním prostředím a snižovat náklady pro podniky právě díky inovacím. To by potom znamenalo levnější produkty pro spotřebitele, především u základních komodit eh, nebo produktů, jako je chléb a mléko. Já si myslím, že to stanovisko bylo teď výrazně vylepšeno. Děkuji je to díky návrhům, kolegům a stínovým zpravodajům ve Štrasburku, takže ještě jednou srdečně všem děkuji. Snažil jsem se zahrnou také poznámky paní, eh, pana Hábera, paní Růlem. A potom jsme vyňali některé věci, které nebyly dobře naformulovány, pokud jde o ceny potravin a doplnili jsme tam něco o informování orgánů pro inovace a také jsme něco doplnili k financování inovativních programů. Některé věci už se nám nepodařilo do textu zapracovat, týkalo se to různých diplomů, vynálezů, mobility mladých výzkumníků. Už se těším na další vaše podněty, které tento text ještě více vylepší. Děkuji. Děkujeme jménem všech stínových zpravodajů za to, že jste tam už vlastně zahrnul mnoho záležitostí. Myslím, že pan Šváb vystoupí za EPP, ještě někdo za SAD, jste někdo, pan Kreutzmann už nám naznačil, že předloží pozměňovací návrhy. Paní Růle je zde, já jsem zde rovněž. Pane Švábe, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, já budu velice stručný. Navrhuji, budu ho, hovořit pouze za paní eh, kolegyni, nebo nahradím zde všechny, všechny stěnové zpravodaje, ale můžete to samozřejmě sdělit kolegovi. Ano, je to důležité, sociální inovace, to je velice důležité. V oblasti inovací je to nový koncept, chceme posílit inovační unii v tomto ohledu. Ovšem je to pouze jedna část ale záležitosti. Samozřejmě, že je tam ještě mnoho dalších poznámek, já to panu kolegovi mohu předložit později. Pokud jde o trojku, Paní Satory si myslí, že to by mohl být problém, protože je zde jasné propojení na ekoinovační akční plán a inovace v oblasti tvorby pracovních míst pro mladé lidi. A třetí záležitost je, že kolegyně má určité pochybnosti u osmičky, to je poslední odstavec, který se dotýká EU strategie v boji proti vysokým cenám v zemědělství, především tím, že budeme podporovat inovační produkty s ohledem na a především s ohledem na příjmy. Ano, ty návrhy jsou velice užitečné, paní Satory se velice těší na další diskuzi s kolegou při nějaké další příležitosti. Děkujeme. Děkujeme, paní Růle. Paní Růle. Heidi, chtěla jste? Everyone else has gone. Ano, čili máte slovo. Sorry, ich wollte nur sagen, ich bin auch ein Frau. Omlouvám se, Chtěla jsem říci, eh, že jsem měla zájem také na zprávě paní Rojtové. To teď proběhlo trochu kolem mě bokem. Ono je vždy obtížné říct, co je pro spotřebitele vedlejší a co je důležitější. Ale teď se tedy vracím k této zprávě. Pan zpravodaj tam zapracoval mnohé z toho, co my jsme mu poznamenali, ale musím říci, že německý překlad ten je opravdu na hranici. Já udělám několik návrhů k tomu, abychom překlad vylepšili. Někdo, kdo neví, o čí jde, samozřejmě ten text nepochopí, ale já tam ještě do toho zapracuji nějaké redakční věci. Well, um, just, uh, one, Pouze několik bodů z mé strany. Děkuji. Děkuji, že jste se tam zmínila o těch eh, podmínkách eh, výběrových řízení, eh, předkomerční podmínky a tak dále. Paní kolegyně už se o tom zmínila. Dále je důležité poskytnout mobilnější systém, například mobility mezi univerzitami. To si myslím, že je zásadní. A rovněž to bude zahrnovat některé aspekty, které se dotýkají i vzájemného uznávání, kvalifikací. A poslední záležitost, myslím si, že je správné, že se zaměřujeme i na potřebu hledání finančních zdrojů pro společnosti, které chtějí tyto inovační postupy z univerzit mm, využít v rámci nových služeb, nových produktů. To je zásadní, protože tam potřebují finanční pomoc právě v tomto okamžiku. To znamená, že by to mm, byly určité jednak mm, možnosti rizikového kapitálu, další možnosti, které bychom měli vzít v potaz, takže to bude určitě zahrnuto i do pozměňovacích návrhů. Děkuji, že jste to už vlastně uvedli tímto způsobem způsobem. Myslím, že zde máme někoho, máme zde někoho. Paní Dalatory je zde, myslím, nebo, nebo pan kolega, nebo kdo je zde za? A, ah, vy jste z DG pro výzkum, další přítel našeho výboru. Prosím, abyste se nám představil velice stručně. Děkuji za slovo. Paní Delatory, nejsem, to je vidět i na dálku. Takže několik poznámek za komisi. Ano, my vítáme toto stanovisko a myslíme si, že je to velice dobré. Váš výbor je nesmírně aktivní na tomto poli, pokud jde o inovace, protože ano, jednotný trh je kritickým, eh, kritickou hybnou silou v této oblasti, v konkurenčním, inovačním trhu. Minulý týden Evropská komise přišla s takovým výročním tabulkou v této oblasti a z závěru, které z toho vyplývají, je, že bohužel ještě zaostáváme za Spojenými státy, za Japonském ovšem například Čína nás dohání naopak a to je velice důležité, to je velice naléhavá situace. My jsme přijali určité závěry v této oblasti. V pátek došlo ke schůzce v tomto ohledu a je zajímavé, že si všichni uvědomili na této schůzce důležitost inovací pro růst naší ekonomiky do budoucna, pro udržitelnost i našich sociálních systémů. Několik poznámek, pane předsedo, jestli dovolíte, k těm návrhům, které zde padly z našeho hlediska. Pětka, já si nejsem jistý, zda zde mám tu poslední verzi k dispozici, ovšem vy chcete, abychom podporovali veřejný sektor v přijímání inovačních přístupů. Samozřejmě komise je připravena to postupovat, všem to je v zodpovědnosti hlavně členských států. Možná byste mm, mohli vyzvat členské státy, aby takto postupovali u sedmičky. Myslím, že je to v novém návrhu osmička, to je ten problém vysokých cen. Myslím si, že bychom zde měli mít jasnější pohled na to, to znamená, co považujete za problém této oblasti, zda inovace by to vůbec mohly vyřešit, možná existují nějaké jiná, nějaká jiná řešení tak zde bychom uvítali trošku objasnění u těchto dvou bodů, ovšem u ostatních záležitostí podporujeme všechny body, které byly předloženy a i ty záležitosti, pokud jde o mm, rizikový kapitál a o e, výběrová řízení. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme, jsme velice rádi, že vás opět vidíme v našem výboru. Vím, že jste v té strategii v oblasti jednotného trhu velice intenzivně pracoval před několika lety, takže nejste nováčkem pro nás a je, jsme rádi, že pracujete na té to důležité strategii. Čili eh, pane Trianta Polidise, mm, pokud jde o pozměňovací návrhy 1. 3. 20. to projednáme a hlasovat 12. 4. v IMKU. Ještě jste k tomu chtěl něco? Děkuji ještě jednou všem, děkuji za to, že se k tomu vyjádřili. Jsem už velice zvědavý na pozměňovací návrhy a doufám, že v další etapě zažijeme velmi zajímavou diskuzi. Um, Děkujeme. Tak to je opravdu velice taková produktivní výměna názoru. A nyní to bude pani, paní Šaldemose, ona zde velice trpělivě čeká. My no, téměř jsme dohnali ten časový sklus, paní kolegyně, takže nyní se budeme věnovat absolutoriu. Prosím, abyste nás informovala o aktuálních informacích. Pane předsedo, byl to, bylo to dlouhé odpoledne, ale myslím si, že je to v pořádku. Mám čtyři stručné připomínky k otázce absolutária. První poznámka je, že si uvědomuji, že je to poněkud možná jednotvárné, je to ekonomické téma, ale i takové zprávy musíme psát, protože jednou z úloh parlamentu je i to, aby dbal na to, že peníze budou správně vynaloženy a proto jsou zde tato absolutoria. Naštěstí mohu říci, že eh, u nás v naší oblasti vše dobře klape, vše se vyvíjí správným směrem, vlastně ani není co kritizovat. Za třetí, třetí poznámka, v některých oblastech přeci jen ještě bude potřeba více se otevřít, eh, a trochu upravit to, jakým způsobem jsou prostředky rozdělovány. V některých oblastech nejsou finanční prostředky plně využívány, vyčerpány a je potřeba to vylepšit. Potom pozitivní věc, to je scoreboard spotřebitelů, ale o tom už jsme hovořili. Máme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů do pondělí do 15 hodin, takže ještě ten text můžeme poněkud upravit, pokud si to budete přát. Děkuji. Uh, uh, Máme tady paní Ivanovou, paní Ruler, je tady ještě někdo další? Ne, už Další stínové zprávy nemáme, takže paní Ivanova. Děkuji velice stručně. Chci poděkovat paní Šoldemoze za její práci. Obecně podporujeme její stanovisko, především když se změní ještě o programu Solvit. Ještě menší pozměňovací návrh, který se týká malých a středních podniků a jejich úlohy, jsou důležití pro vnitřní trh. Komise by se měla také zaměřit na účinnost stávajících programů a přístup malých a středních podniků k financím. Paní Rule, dobře, spokojená, výborně. Myslím, že jste udělala téměř vše, protože jste nám dala data, takže děkuji ještě jednou za vaši účast. Měla jste hovořit eh, dříve, ale věřím, že se vám na, naše odpolední eh, diskuse líbila. Takže teď jsme to úplně tady změnili. Doufám, že si napravím reputaci, že končím včas. Takže teď se dostáváme k poslednímu bodu a jsem velice rád, že mohu přivítat paní Sehnalovou. Myslím, že je to vaše první stanovisko pro výbor IMCO. Eh, týká se to evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na podporu strategie Evropa 2020. Máme k dispozici návrh eh, Paní Kreutzmann musela odejít, paní Clarkin tady není, já ale budu hovořit jejím jménem, paní Turne tady není, ale možná paní Role se k tomu může vyjádřit a bohužel i kolega Trianta odešel, ale nyní máte, paní doktorko, možnost prezentovat svůj návrh. Máme někoho z komise? Někdo? Dobře. Takže odešli dřív než kdokoliv jiný. Takže pokud ještě dorazí někdo z komise, bude mít možnost. Máte slovo, paní doktorko. Vážený pane předsedo, v prvé řadě děkuji za slovo i za vstřícnost při projednávání tohoto bodu. Zdá se, že mi letadlo neuletí, aspoň doufám. Uh, Eh, chtěla bych říci, že výbor IMCO je pouze jedním z výborů, které zpracovávají k této zprávě stanovisko pro hlavní výbor, kterým je eh, výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Oblast odborného vzdělávání je opravdu velmi široká, proto jsem se ve své zprávě snažila zaměřit převážně na aspekty, které se týkají vnitřního trhu. Nechtěla jsem také opakovat či se překrývat se stanovisky jiných výborů, což může být také jeden z důvodů, proč se ve zprávě nenalézají některé jistě důležité body, které jsou nicméně již obsaženy v jiných dokumentech. Svou zprávu jsem proto zaměřila na přínosy odborného vzdělávání pro jednotný vnitřní trh, zejména z pohledu pracovních sil. Za klíčový přínos odborného vzdělávání a jeden z jeho základních úkolů považuji vytváření podmínek pro mobilitu pracovních sil, a to jak v průběhu počátečního studia, tak v procesu celoživotního učení. Z tohoto důvodu kladu ve zprávě důraz na potřebu kompatibility mezi vzdělávacími systémy v jednotlivých členských státech Evropské unie, včetně důrazu na výuku jazyků a rozšíření možností absolvování kvalitních zahraničních stáží. Domnívám se, že komise by se měla zaměřit na zlepšení interakce mezi existujícími kvalifikačními systémy a na odstraňování překážek mobility pracovních sil eh, z pohledu vnitřního trhu. V této souvislosti poukazuji zejména význam, na, na význam směrnice o vzájemném uznávání odborných kvalifikací. Komise by měla využít probíhajícího vyhodnocení směrnice k posílení evropského odborného vzdělávání. Za stejně důležitou považuji podporu přeshraničních vazeb a komunikačních platform vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů k výměně osvědčených postupů v návaznosti na směrnici o službách. Větší podpoře by se měly těšit i vzdělávací programy pro podnikovou sféru, veřejnou správu i spotřebitele v oblasti legislativy Evropské unie podporující jednotný trh a to zejména k lepšímu osvojení práv a povinností, které z této legislativy vyplývají. Je jistě i mnoho dalších zajímavých aspektů souvisejících s odborným vzděláváním, které jsem v zájmu stručnosti tohoto návrhu stanoviska již do textu nezařadila. Jako příklad mohu uvést podle mého názoru důležitý význam neformálního učení při konfrontaci různých kultur a tradic, které mezi členskými státy nepochybně existují, například ve vztahu prodejce zákazník, výrobce spotřebitel, zaměstnavatel zaměstnanec, dodavatel odběratel, přístupu orientovaném na zákazníka a podobně. Věřím, že další aspekty se mohou objevit ve formě pozměňujících návrhů, které samozřejmě očekávám. Přestože harmonogram projednávání této zprávy je poměrně náročný, vzhledem k parlamentnímu kalendáři ráda bych navrhla setkání se stínovými zpravodaji ještě během našeho zasedání ve Štrasburku. Těším se tedy na vaše komentáře, podněty a připomínky. Děkuji. Mhm. Děkujeme, paní Sehnalová. Děkujeme za opravdu velice kvalitní zprávu. Paní Legrib má slovo. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce. Odvedla velice zajímavou práci, vysvětlila nám ducha svého návrhu a my samozřejmě stílíme ty hlavní směry tohoto textu, to je samozřejmé, protože tak, abychom dosáhli plného potenciálu vnitřního trhu, tak je potřeba mít evropský trh, který bude konkurenceschopnější, inovativnější, to znamená, že potřebujeme vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Takže máme podobný postoj, podpořili jsme hlavní body stanoviska paní zpravodajky a možná bychom ještě zdůraznili některé věci. Samozřejmě je podle nás velice eh, důležité, aby některé věci byly upřesněny. Budeme mít pozměňovací eh, návrhy, například uznání profesní kvalifikace, odborné kvalifikace, takže tady je potřeba částečně upravit směrnici, budeme vycházet ze současného hodnocení situace, potom vylepšit existující nástroje. Chtěli bychom upřesnit, že je vhodné používat lépe ty existující nástroje, které zešly z kodaňského procesu, evropská certifikace, potom eh, vzdělávací kredity pro odborné vzdělávání Eurobase. Všechny tyto nástroje by měly být eh, využívány po té, co budou dobře zhodnoceny. Dále bych chtěla také podpořit vše, co řekla paní Sehnalová, pokud jde o to doplnění těch, eh, pardon, pokud jde o tu konkurenceschopnost, kterou nám eh, přináší dobře kvalifikované pracovní síly. Je potřeba neustále vylepšovat eh, soulad mezi systémy vzdělávání, mezi odbornými systémy, tedy systémy odborného vzdělávání, aby lépe vlastně odpovídaly na potřeby trhu aby eh, tam byla větší výměna informací mezi eh, vzdělávacími systémy, systémy odborného vzdělávací našich eh, zemí, to znamená poptávky po učitelích, odborných vzdělávatelích a pracovním trhem. My si myslíme, že je velice důležité neustále to vlastně upravovat podle potřeb trhu, podle aktuálních potřeb pracovního trhu, protože víme, že se vyvíjí velice rychle a jsou stále a stále náročnější. Chtěli bychom také upřesnit záležitost stáží. Chtěli bychom mít nějaký kvalitní referenční rámec na evropské úrovni pro stáže. Není možné, eh, že by stáže nahrazovaly eh, normální zaměstnání. Samozřejmě, že existují určité překážky pro stáže v Evropě, ty musíme odstraňovat, ale chtěli bychom tady mít takový kvalitní referenční rámec pro stáže. A poslední věc, to je mobilita. Mobilita eh, lidí, kteří se účastní odborného vzdělávání. Například tady máme různé programy jako Leonardo da Vinci. Eh, tento program existuje a je potřeba ho ještě více rozšířit, prohloubit, rozvinout tak, Eh, aby eh, finanční prostředky, které s tím jsou spojeny, nebyly využívány eh, pro nějaké rozpočtové úpravy. Je potřeba je zaručit, je potřeba je stabilizovat a dále je rozvíjet. To jsou věci, ke kterým jsme se tady chtěli vyjádřit, chtěli jsme je více zdůraznit, ale jde to úplně tím stejným směrem jako vaše zpráva. Potom mám otázku, Možná, že potom v rámci nějaké větší výměny názoru si to řekneme. V bodě 6 tam se odkazuje na směrnici o službách a mě by zajímalo, co teď máte e, přesně na mysli tím odkazem na tuto směrnici. Děkuji. Uh, Děkujeme, paní kolegyně. Já jsem v podstatě jediný stínový zpravodaj. Myslím, že všichni už ehm, odjeli na letiště, takže několik poznámek za paní McLarkin. Já si myslím celkově řečeno, že je to opravdu úžasně kvalitní základ, abychom dosáhli opravdu dohody o tomto stanovisku k výboru EMPL, k jejich zprávě. Myslím, že paní Senhalama postupuje právě tímto směrem. Máme možnost, jak už se o tom zmínila paní Lagrup, ještě doplnit některé věci. Já s tím rovněž souhlasím. Já osobně co je zajímavé, je to opravdu kvalitní dokument komise, který zde mám rovněž. Možná bychom měli zdůraznit tu strategii toho komponentu EU 20, 2020, že bychom se na to mohli zaměřit, nebo na tu strategii EU pro rok 2020, mm, zpráva komise poukazuje na to, že vzdělávací systémy a členské státy by měly podpořit kre, kreativitu, inovace, podnikatelství, protože to jsou ty důležité dovednosti v inovační Evropě a to v podstatě vyplývá i z té diskuze, kterou jsme měli u zprávy pana Triandapolise nebo za paní McClarkin i já si připravíme nějaké dva pozměňovací návrhy v tomto ohledu. Dále je zde velice zajímavá, opravdu ta, to vzdělávání, podnikatelského ducha a tak dále. Vy jste hovoříte o mobilitě, zaměření se na výuku jazyku. Ano, to je důležité, to je pravda. Všem ta kreativita, inovace, to je rovněž podpořeno i možnostmi na mezinárodní úrovni, partnerstvími na mezinárodní úrovni. Takže i to bychom tam mohli zahrnout. Další věc. Dále mm, ta přenositelnost kvalifikací v, tomto, v této oblasti, to je důležité a podpořit lidi v tom, aby neustále se vzdělávali. Dlouhodobé vzdělávání, Europass, aby si lidé mohli sebou vzít tyto záznamy, které se dotýkají kreditů, vzdělávacích různých, které získali v jiné zemi, které jsou příspěvkem k jejich celoživotnímu vzdělávání. To je nezbytné v tomto našem budoucím světě pro opravdu v tomto světě, kde chceme, aby jsme měli vysoce kvalifikovanou pracovní sílu na jednotném evropském trhu. To je to, o, co, o čem zde hovoříme. A rovněž trošku mě no, rovněž překvapila ta poznámka o té směrnici o službách v šestce. Ten systém um, který se dotýká interního trhu, to znamená, řekněme, to, že, nebo teda uznávání, které zde zaznamená veliké problémy, to je velice důležité, abychom se o tom zmínili, protože to je právě to, po čem voláme. Je, hmm, víme, jak je to problematické v tomto, hmm, že jsou to záležitosti, které jsou nesmírně důležité, je to i za základě solvitu, i toho systému, který poskytuje informace o vnitřním trhu, čili o tom bychom se měli rovněž zmínit, to je z mé strany vše a asi nevyslovím správně vaše jméno, paní Dior Hodges, jestli jsem to správně přečetl, a paní Siateli. Nevím, zda obě dvě vystoupíte, nebo každá dvě minutky. Paní Hedges je z oblasti vzdělávání a kulturních záležitostí a její kolegyně z DG Mart mm, vzájemné uznávání rovněž do toho spadá, čili kdo bude jako první. Děkuji za slovo, děkuji za slovo. Já souhlasím se všemi těmi připomínkami, které zde zazněly a rovněž s tím, co je zahrnuto v této zprávě. Především pokud je o mobilitu, mobilita, stáže, to je zásadní pro nás. My to zdůrazňujeme i v rámci našeho politického prohlášení Brůžkomíke, kde se snažíme právě podporovat mm, mobilitu, odborné vzdělávání, stáže a je to v souladu se strategií pro rok 2020 nebo Use on the Move strategii, tou iniciativou. Čili pro nás je to mm, důležité. Ovšem i ta kvalita, kvalita mobility, mm, kvalita dalšího tohoto vzdělávání, stáží, protože v rámci Leonardo da Vinci programu mm, sice k mobilitě dochází, ovšem je velice nízká tato mobilita ve srovnání s vysokoškolským vzděláním. Čili chceme zlepšit kvalitu pro vysílacích i hostitelských organizací chceme, aby například i malé a středně velké podniky byly zapojeny do této mobility v Evropě. Čili pracujeme i na aspektu kvality v rámci těchto programů. Ty poznámky hodně směrnice u oznávání kvalifikací a směrnice o službách, tak tam k tomu už nemám co dodat, já dám slovo kolegyni. Děkuji za slovo. My vítáme zájem vašeho výboru o tuto problematiku k zprávě výboru EMPL. Jediná věc, o které bychom se rádi zmínili, je štěrka. Je to štěrka z vašich návrhů, kde vyzýváte komise, aby posílila interakci mezi existujícími kvalifikačními systémy, jako jsou změnice 2005 lomeno 36 a dále je to mm, mm, bolonský proces, evropský rámec kvalifikací. Tam bychom to rádi trošku pozměnili. Protože z právního hlediska máme trochu pocit, že není možné, jak si posílit tu interakci mezi třemi různými aspekty, to znamená směrnice, která se dotýká vnitřního trhu, dále je to bolonský proces, který je mezivládním procesem, a dále je to ten třetí prvek a to je mm, vzdělávací eh, systémy, které spadají pod, pod odpovědnost členských států. Jistě víte, že my jsme zahájili studii, která by se zabývala takovou interakcí mezi směrnici, která se zabývá um, kvalifikace, kvalifikacemi a ostatními aspekty v tomto ohledu. Čekáme na výsledky této studie, abychom viděli, jak na tom můžeme navázat, nebo jaký by byl, řekněme, nejlepší přístup budovat na těch um, vzdělávacích reformách a potažmo podpořit mobilitu. Děkujeme. Čili no tak v podstatě vy už to vlastně děláte, to, ten přeskum. Paní zpravodajka se jistě na to poté podívá, na ty výsledky vaší práce. To samozřejmě necháme na paní zpravodajce, ona určitě připraví vhodné znění v tomto ohledu. Paní Sehnalová, chtěla byste k tomu ještě nějaké závěrečné slovo? a paní Lagriv, eh, nebo teda ta otázka, která zde padla o té směrnici o službách. To je to velmi zajímavé připomínky. K těm otázkám eh, u bodu 6, já myslím, že eh, ještě bude příležitost si ty věci vysvětlit v rámci schůzky, kterou připravuji ve Štrasburku. Nicméně ehm, navazuji na eh, institut ehm, vzájemného hodnocení, což si myslím, že je svým způsobem jistá forma výměny osvědčených postupů. Takže to je mm, ta reference v bodě číslo 6. A pokud se týká poznámky k bodu číslo 4, tak tam už jsem byla vlastně kontaktována s, možno, s možným pozměňujícím návrhem ze strany komise, který samozřejmě eh, akceptuji, je to zpřesnění, eh, ale myslím, že jde stejným směrem. Takže děkuji všem za připomínky a budu se těšit ve Štrasburku. Eh, Naschledanou, pokud jde o termíny, tak pokud vím, tak pozměňující návrhy jsou do 14. února s tím, že hlasování bude 28. února. Děkuji. Přesně tak ano, na Valentína. Na Valentína, ano. Ve tři odpoledne 14. a 16. bude hlasovat uh, hlavní výbor. Čili tím jsme dokončili naši práci. Je to neuvěřitelné, že jsme skončili o trošku dřív. Omlouvám se všem těm, kteří hm, čekali na výměnu názorů u mé zprávy paní Korholy eh, i paní Korholy, prostě musíme to ponechat na další schůzku, která proběhne 28. Druhý zde v Bruselu od 15 do 18. Budeme se věnovat ehm, aktu o jednotném trhu, budeme hlasovat o stanovisku paní Šaldemose a rovněž návrh eh, od pana Mandelmose a mnoho dalších bodů, kterým se budeme věnovat. Těším se na naši na naše další setkání. A doufám, paní Sehnalová, že to stihnete na to letadlo. A děkuji, že jste s námi zůstala, že jsme mohli projednat vaše stanovisko. A tím končím dnešní jednání. Děkuji vám.